Dear colleagues, can we start the session? And I just... Kolegové, můžeme začít. A ještě bych eh, chtěla říci, že jsme vysíláni po intranetu, takže prosím, abyste se vlastně po internetu, abyste se tedy usmívali a byli příjemní a příjemně působili na občany. Já eh, bych ráda srdečně přivítala všechny kolegy z národních parlamentů, a také bych chtěla říci, že dnes zde máme zástupce jak předsednictví Evropské rady, tak také zástupce komise. A je to vlastně poprvé po přijetí nového regulačního rámce. Jsme velice rádi a je nám stí, že, tuto, že je zde mezi námi pan komisař Hán a paní Ivona Vendel je té eh, eh, zástupkyně rady a to znamená předsednictví Evropské unie. Také zde máme tři kolegy z národních parlamentů, kteří přenesou eh, keynote speeches. Pan Ernst z německého spolkového sněmu, dále pan Laszlo Habis, eh, poslanec maďarského parlamentu a pan Trofenik, eh, poslanec slovinského parlamentu. Ráda bych také využila příležitosti, abych eh, stručně vysvětlila, že Eh, tedy budeme mít všechny to proslovy. Já eh, k tomu také řeknu ještě několik eh, úvodních slov, poté promluví pan komisař Hahn, poté, poté paní ministrině Wendel, pak tři zástupci národních parlamentů a potom budeme mít otevřenou debatu, které se budou moci účastnit poslanci národních parlamentů i parlamentu evropského Eh, prosím, abyste, pokud chcete hovořit, abyste se přihlásili pomocí toho formuláře do diskuse. Takže mm, samozřejmě dostane se na tolik, nakolik bude čas, takže prosím neváhejte. A dále zde máme, eh, tedy já jakožto předsedkyně regionálního parlamentu, regionálního výboru Evropského parlamentu, bych ráda řekla, proč je tak eh, důležité, že jsme tady všichni pohromadě, včetně pana komisaře a zástupkyně eh, předsednictví. Je to proto, že se setkáváme ve velmi specifickém kontextu. Víme, že Evropa která hlasitě hovoří o stabilitě, eh, bude muset eh, podniknout energické kroky směrem k růstu. My tady potřebujeme růst v Evropě a potřebujeme eh, růst, který bude založen jak na tradičních faktorech, tak také musíme investovat do nových růstových faktorů. A jak víme, investice ty si vyžadují peníze a Eh, samozřejmě získat je to jedna z výzev, kterou se také musíme zabývat. A týká se to také budoucího rozpočtu Evropské unie, toho těch finančních výhledů na léta 2014 až 2020. Eh, to je vlastně eh, zdroj financování veřejných projektů a my musíme zajistit to, aby Eh, toto bylo investováno, tyto prostředky byly investovány tam, kde budou mít nejlepší efekt, eh, aby třeba doplňovali eh, soukromé prostředky na trzích. Budeme muset také se zabývat rozpočtovou politikou a uspořádat ji tak, aby opět došlo k přesunu do těch prorůstových priorit, do dlouhodobé zaměstnanosti, abychom ta eh, pracovní místa zase v krátké době nestratili. My očekáváme, že komise velice brzy eh, přijme ten první balíček a my jsme velice rádi, že právě komisař Hahn byl první, který eh, svou část o balíčku měl schválenou. A paralelně s tím se hovoří o víceletém finančním rámci. Role parlamentu ve rozpočtovém vyjednávání, myslím, Evropského parlamentu, je eh, omezená. My de facto jenom nakonec vyjadřujeme souhlas. Nicméně v politickém smyslu jsme si vytvořili možnosti velice silným hlasem zasahovat do eh, rozpočtové politiky. Čili myslím, že máme silnější pozici než jenom ta formální eh, role podle smluv. Kde o vyjednávání o regulativním rámci rozpočtové politiky, eh, uplatňujeme běžný legislativní postup, to znamená, že eh, post, pozice parlamentu je rovnocená k radě a skutečně parlament tedy se dává důležitou úlohu. A také bych ráda uvedla, že dnes nezačínáme úplně od nuly, eh, protože se spolupracovníky pana komisaře eh, Hána na eh, DG Regio spolupracujeme velmi úzce, již rok a půl, dva roky. Mnohokrát jsme se setkali a jednali, vzájemně jsme pochopili lépe svá stanoviska, protože se rozvíje důvěru a domnívám se, že dnes skutečně jsme v takové situaci, kdy Eh, budeme schopni, tak jak je plánováno do konce příštího roku, dovršit jednání o regulačním rámci. Ráda bych zmínila ještě jednu věc, totiž eh, také eh, opět s radou Evropský parlament začal pracovat na další, dalším rozvoji politici, politiky s trojkou, s polským předsednictvím. Je úžasná spolupráce, ale také se toho účastní dánské a kyperské předsednictví. Takže i zde máme eh, kontakty a nastavený rámec spolupráce. A teď eh, přichází na eh, vaši roli, kterou znáte lépe než já. Jenom bych ráda potvrdila, že u toto regulačního rámce máte v rukách tu oranžovou kartu a doufám ale, že s ní budete nakládat rozumně, tak aby celý proces byl hladký a posloužil ekonomikám vašich zemí a evropské, evropskému hospodářství obecně. Nicméně jsme tu o toho, abychom eh, v příštím roce odpovídali na vaše dotazy a spoleháme se také na vaši eh, podporu a spolupráci, eh, tak aby politika soudržnosti generovala růst a zvyšovala kvalitu života Evropanů. A nyní tedy bych ráda poprosila pana komisaře Hána, aby nám prezentoval Eh, nevím v jakém detailu, aby nás tady obeznámil s novým regulačním rámcem pro politiku soudržnosti. Prosím, pane komisaři. Děkuji, paní profesorko Hübnerová, drahá Danuto, ctěné poslankyně, ctění poslanci eh, Evropského, ale dnes především také národních parlamentů. Vážení kolegové, eh, jak jste slyšeli, tato schůze je přenášena po webu a já bych rád z celého srdce eh, přivítal především všechny evropské občany, kteří případně eh, naslouchají tomuto setkání, tomuto zasedání Výboru pro regionální rozvoj Evropského parlamentu. Jsem rád, že se scházíme právě dnes, v den, kdy Evropská komise přijala eh, nařízení týkající se strukturálních fondů a jsem rád, že mám příležitost poskytnout první pohled, první seznámení s našimi legislativními eh, návrhy v rámci politiky soudržnosti u příležitosti tohoto třetího meziparlamentního setkání. Regionální politika je relevantní pro všechny, pardon, eh, politika soudržnosti je relevantní pro všechny eh, regiony Evropy a proto bych rád poděkoval tomuto výboru Evropského parlamentu především předsedkyni Danutě Hybnerové. Dnes otevíráme novou kapitolu politiky soudržnosti. Pan předseda Baroso eh, ve svém eh, poselství stavu Unie hovořil o potřebě eh, obnovené Evropské unie a dnešní návrhy jsou právě páteří této oživené, obnovené urie. Jsou milníkem na cestě k nové investiční politice v Evropě a pro Evropu, což je něco, co akutně naléhavě potřebují naši občané, naše ekonomika i naše životní prostředí. Tato moderní investiční politic, politika je eh, plodem eh, nejenom eh, mých úvah, často i v bezesných nocích, ale čerpáme z širokého konzultačního procesu. Danuta zmiňovala mnoho našich neformálních i formálních setkání a jednání. Konzultovali jsme s členskými státy, regiony, jinými národními regionálními zainteresovanými subjekty. Ale především eh, tento eh, výbor a mnoho zástupců národních parlamentů vždy eh, byli ceným zastáncem, ceným podporcem a bych této příležitosti rád využil, abych vám všem poděkoval. Výsledky ukazují, že naše snaha se vyplatila. Jsem rád, že dnes mohu říci, že úkol je splněn. Samozřejmě to platí pouze pro mne, protože váš úkol tím právě začíná, jak zmínila Danuta. Stojíme na počátku dlouhých jednání v průběhu příštího roku. Ale eh, mohu tady říci, eh, mohu vás seznámit s tím, čeho jsme dosáhli za to 20-měsíční období, po které jsem ve funkci. Já bych připomněl eh, jednotlivé klíčové okamžiky na té cestě. Mnoho z vás se jistě vzpomene, že ten začátek byl těžký, Ehm, image politiky soudržnosti utrpěla eh, navzdory nepopratelným úspěchům. Eh, trpěla tady v té době. Dnes eh, bych rád řekl, že máme 84 regionů konvergence a podle našich simulací pro hospodářský vývoj podle aktuálních čísel do budoucna budeme mít pouze 68 těchto regionů konvergence. Jinými slovy, 34 milionů eh, evropských občanů je na tom nyní lépe než před několika roky. Eh, to nemůže nikdo spochybňovat. Náš eh, politický výhled a závěry páté zprávy o soudržnosti nám umožnili přesvědčit mnoho kritiků, že Evropa potřebuje je politiku soudržnosti orientovanou na dosahování výsledků, která také přispěje k naplňování cílů strategie EU 2020 a posílí nakonec růst a pracovní místa. Do toho společné úsilí eh, vedlo k tomu, že eh, politika soudržnosti je i nadále důležitou politickou eh, oblastí, což se promítá i do návrhu víceletého finančního rámce už od června tohoto roku. Já si myslím, že ta čísla na tu novou facilitu propojovat Evropu Eh, umožní realizaci důležitých projektů. Ale jistě víte, že nás čeká ještě mnoho důležitých kroků až do finálního schválení a vstupu v platnost. Samozřejmě, jak eh, už o tom hovořila Danuta, jsme nezačínali od nuly. Danuta jako bývalá komisařka, nebo eh, dříve ve své funkci komisařky, Eh, učinila důležité kroky v této, v této politice, tím, že byly eh, vyčleněny prostředky eh, konkrétně na Lisabonskou strategii, což se osvědčilo. Hospodářská strategie a nedávný vývoj ukázaly, hospodářská krize a nedávný vývoj ukázaly, že třeba jít ještě dále, zejména v době rozpočtových omezení se musí politika soudržnosti stát selektivnější. Je třeba zaměřovat se na dosahování výsledku prostřednictvím tematické koncentrace a systému podmíněnosti a pobídek. Víceletý finanční rámec nastavuje náš manevrovací prostor a to, jakým způsobem budou prostředky vyčlenovány. E, tento výsledný finanční rámec jasně definuje, co je dostupné e, pro každou kategorii regionů územní spolupráce e, a regionů se specifickými geografickými či demografickými charakteristikami pokryty jsou všechny kategorie regionů, ale zaměřujeme se především na chudé regiony. 71,5 prostředků eh, alokujeme na nějakých 120 milionů občanů, kteří eh, potřebují podporu nejvíce, kde je třeba eh, dotáhnout situaci u základní infrastruktury a diversifikace ekonomiky, tak aby Evropa jako celek byla odolnější. Tyto investice se vyplácejí. Kromě toho, že dvě třetiny exportu eh, každého členského státu eh, směřují na jednotný vnitřní trh. Máme jasné důkazy o tom, že eh, jedno euro vynaložené v Polsku například přinese, zhrub, přinese v průměru 46 centů zemím Evropské patnáctky. Z tohoto grafu také vidíte, jak vypadá tematická koncentrace, zejména u rozvinutějších regionů, také klíčové pro dosahování Eh, skutečného efektu. Ale nyní se podíváme na samotný legislativní balíček. Já jsem se vždy snažil o eh, racionalizaci eh, pravidel předpisů, proto jsme se velmi zaměřili na to, jak zjednodušit celkový rámec politiky soudržnosti. Výsledkem je navrhovaná harmonizace pravidel a společných ustanovení pro řízení a kontrolu, a to nejenom mezi jednotlivými strukturálními fondy, ale také v souvislosti s rozvojem venkova a politikou námořní a rybolovnou. Navrhujeme Eh, jediné zastřešující eh, nařízení, které nastaví hlavní rysy a mechanismy pro pět různých nástrojů financování. Eh, pro Evropský regionální rozvoj fond, fond soudržnosti, Evropský sociální fond, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropský námořní a rybolovný fond. Je to odvážný krok směrem k našemu přístupu a lepší koordinaci a poprvé se nám podařilo eh, všechny tyto fondy eh, fungující podle principu sdíleného řízení zahrnout do jediného nařízení. Náš návrh eh, tematické koncentrace klade větší důraz na výsledky, na společné nástroje, na monitorování a výkaznictví, na větší harmonizaci pravidel pro způsobilitu, způsobilost, pardon, to, tato pravidla není platí pro všechny fondy. Tady máte některé příklady, nebudu vše procházet. Na pozadí aktuální hospodářské situace se stalo jasné, že celá politika soudržnosti eh, musí být eh, katalyzátorem růstu a tvorby pracovních míst. Eh, znovu a znovu opakuji, že cílem naší investiční politiky je zlepšit výkonnost hospodářství, posílit rozvoj v zaostávajících regionech a zlepšit také fungování jednotného vnitřního trhu. Všechny regiony, bez ohledu na jejich úroveň rozvoje, stupeň rozvoje, by se měly zaměřit na využívání potenciálu eh, inteligentního, trvalodřitelného a inkluzivního růstu. Dám vám příklad. Eh, zaměstnanost, nezaměstnanost mládeže eh, je nepřijatelná kdekoliv v Evropě, ať už je to pouze v uvozovkách 8% nebo 20% či dokonce bohužel 50%. Je třeba nezaměstnanost mladých snižovat všude a dále je třeba pokračovat v evropské integraci a vysílat i jasný signál vůči občanům, že je klíčové spolupracovat i přes hranice. Samozřejmě dnes vám nemohu poskytnout detailní čísla pro jednotlivé regiony. To bude možné až poté, co bude k dispozici dohoda o celém eh, rozpočtu EU pro příští eh, finanční období. Ale eh, mohu vám ukázat simulace uspůsobilosti na základě aktuálních čísel, zejména od zavedení přechodové kategorie, kategorie přechodových regionů, máme nyní eh, konsolidovanější, spravedlivější systém, eh, který eh, přistupuje k regionům ve stejné hospodářské situaci stejně. Na co jsou tedy prostředky určeny? Smlouva jasně říká, že máme usilovat o snižování rozdílu mezi regiony ale není to o to, jakým způsobem toho dosahovat. Já jsem vždy říkal, že myslím vážně to, že politika soudržnosti se má stát klíčovým nástrojem eh, pro dosahování cílů strategie EU 2020. Abych, aby k tomu došlo, potřebujeme nový rámec, který se zaměří na eh, omezený počet eh, pevně stanovených priorit v souhlase se strategie EU 2020. Odsouhlasili, odsouhlasili, odsouhlasili, odsouhlasili jsme 11 symetrických eh, cílů propojených úzce na strategii 2020 s tím, že ovšem regiony také mají určitou flexibilitu přizpůsobit eh, tyto relativně široké cíle eh, svým konkrétním potřebám. Dále máme šest stanovených pevných minimálních podílů pro sociální fond, 22% na dobře rozvinuté regiony, 40% na středně rozvinuté a zbytek na eh, méně rozvinuté. A dále je zde povinnost eh, soustředit zdroje na omezený počet eh, priorit a u obou cílů investice do, do růstu a pracovních míst i do územní spolupráce jak je organizováno programování. Tady vidíme architekturu programování a dokumenty týkající se budoucího financování. Jak vidíte, navrhujeme společný strategický rámec pro pět fondů, eh, který převádí cíle stanovené ve strategii 2020 eh, do integrovaných eh, pokynů. Jak už jsem uvedl, bylo důležité, já jsem vnímal jako důležité posílit integrované programování, proto navrhujeme možnost pro členské státy, aby vypracovávali a implementovali eh, více fondové programy při propojení EDF, eh, e ESF a eh, RDF, pardon, ESF a Fondu soudržnosti. Na základě strategického rámce členské státy budou vypracovávat partnerství spolu, spolu s operačními programy, bude to projednáváno s komisí. Já jsem vždy vyzvihoval význam také vstupu, vstupu z místní a regionální úrovně Eh, do eh, tvorby programování eh, máme nastaven Evropský kodex osvědčených postupů, kde se vychází z principu partnerství a víceúrovňového řízení a zprávy. Tady vidíme menu evropské partnerské strategie, jde, o, jde poté o investiční strategie, pro jednotlivé fondy podle jednotlivých eh, nařízení. Například u tematického cíle posílit eh, konkurenceschopnost malých a středně velkých podniků RDF eh, stanoví dvě konkrétní investiční priority, které podporují podnikání a rozvíjení nových obchodních modelů. U některých tematických cílů, které jsou klíčové pro hospodářský růst, tyto cíle stanovíme jako povinné, ale já se ještě vrátím k tematickému zaměření jednotlivých fondů později. Eh, tím, že soustředíme dostupné zdroje eh, na klíčové priority, eh, to samo sobě ještě nestačí. Je důležité, aby členské státy a regiony sami na začátku programovacího cyklu si nastavili jasné měřitelné cíle pro každou prioritu, kterou zvolí, tak aby mohli lépe provádět monitoring a hodnocení dosaženého pokroku a to pravidelně. Vykazování výsledků těchto cílů bude jedním z klíčových úkolů programových manažerů. Dále eh, výsledky závisí eh, na tom, zda eh, investice jsou prováděny v pravý čas, když proto jsou zralé podmínky. Mnoho z vás i slyšelo o tom, že chceme navrhnout podmíněnost. Je třeba prostředky nakládat tehdy, když je regulační fyzický rámec je proto zralý, kdy investice nebudou oslabeny účinek investice nebude oslaben tím, že existují známá úzká hrdla. Proto navrhujeme Eh, aby se před přijetím každého nového programu pečlivě prověřovaly tematické i jiné podmínky. Eh, kritéria pro posuzování naplnění těchto podmínek jsou také jasně nastavená, tak aby panovala úplná transparentnost ohledně toho, zda ta kritéria jsou naplněna či nikoli. Eh, abych vám to doložil příkladem, zmíním existenci národního, národních strategií či regionálních strategií pro výzkum a inovace nebo eh, kroky k naplňování Small Business Actu, eh, transpozice klíčových směrnic například u energetické účinnosti či snižování emisí skleníkových plynů, podpor, eh, podpory obnovitelných zdrojů energie či politika v oblasti stanovení cen vody, plány v oblasti řízení dopravy, aktivní politika trhu práce a tak dále a tak dále. Je to opravdu hodně práce, která nás ještě čeká. Pokud se týče oné podmíněnosti, nařízení navrhuje jasná ustanovení na odměňování dobře fungujících programů. Není to proto, abychom vyvolali konkurenci mezi, program, eh, mezi programy, ale spíše jde o to, aby eh, všechny fungovaly, eh, aby dosahovaly svých cílů. Pokud se podaří dohodnout, eh, dosáhnout dobrých cílů, tak to znamená, že se eh, pozastaví 5 prostředků, aby se pos, následně mohla provést eh, vyhodnocení. Toto nevím, mnoho členských se s tím ale nesouhlasí. Toto je náš návrh. My také navrhujeme, aby byly jasnější vazby mezi kohezní politikou a celkovou politikou vlády. Jestliže se v obtížné ekonomické situaci eh, používá kohezní politika k tomu, aby se situace pokud možno napravila, tím, že se tady eh, používají zdroje co nejefektivnějším způsobem a naopak stahují eh, se prostředky eh, z takových eh, projektů a programů, kde efekt není zaručen. Je to opatření poslední záchrany a toto opatření bude uplatňováno přiměřeně, efektivně a rovně. To všechno se nachází v onom regulačním balíku, který máte k posouzení před sebou. Já bych se nyní soustředil na ty fondy, za které zodpovídám já. Smyslem ERDF je podpora udržitelného rozvoje měst. Nám jde zejména o to, abychom posílili územní soudržnost. A to znamená, že my se soustředujeme na eh, menší počet, omezený počet konkrétních cílů. Máme zde nejméně tři priority, které jsou povinné. IT a inovace, eh, zlepšování konkurenceschopnosti KMU a posun k ekonomice, která je eh, opřená o místní zdroje. Toto jsou tři cíle, přičemž prostředky budou, mají být rozděleny tak, že aspoň 20 půjde do energetických úspor a Podobně je to u eh, dalších eh, fondů, ovšem eh, ta čísla jsou tam jiná. Fond soudržnosti bude nadále podporovat projekty ve členských zemích, jejichž hrubý národní důchod je menší než 90 průměru 27. Zároveň je třeba vyjasnit vazby na další prostředky, které máme. My máme eh, nový nástroj, eh, který bude obhospodařovat eh, větší část zdrojů. Územní soudržnost, tak ta je zájmem zejména tohoto výboru a my proto navrhujeme, aby prostředky na tyto účely se zvýšily o 30 oproti tomu, jak je to nyní. Současně s tím by to mělo přispívat eh, k obecnému trendu eh, investovat do růstu a zaměstnanosti. Samozřejmě, že eh, budeme mít také flexibilitu tam, kde je třeba zabývat se mezním případy. Dále budeme muset zjednodušovat pravidla, pokud je to možné. Chceme, aby pravidla byla prostě jednoduchá a e, jasná, stejná pro všechny, bez ohledu na to, kde se ty prostředky využijí. Také se zjednodušují systémy řízení tak, aby ty teritoriální programy všechny spadaly pod jednou e, instituci, která bude řídící a druhá, která bude provádět audit. Očekáváme podle tohoto nařízení, že eh, dojde eh, k velké revizi EGTC. Toto je nástroj, který podporují regiony v Evropě a tato eh, revize by měla být velice důležitá. Je třeba, aby tento koncept mohl pořádně zakořenět. Také je pozoruhodný eh, návrh, aby eh, členské země eh, měly šest měsíců na to, aby konkrétní záležitost schválili nebo ne. Po úplně šesti měsíců se předpokládá tichý souhlas. Zjednodušení. Často se lidé ptají, zda je možné zjednodušit ty hlavní fondy. A já mohu říci, že my jsme v novém rozpočtu zavedli zjednodušená pravidla. A zejména se to týká toho nového balíčku. Já bych chtěl zúraznit třeba harmonizaci, eh, pravidel, podle kterých se určuje způsobilost. Dále jsme rozšířili zjednodušený systém nákladů a dále umožňujeme programu, aby Eh, své eh, závěrky předkládali ročně, což je zjednodušení oproti současnému stavu. Také rozšířujeme využití eh, elektronických prostředků pro řízení těchto fondů, abychom měli skutečně elektronickou politiku soudržnosti. Nyní k Evropskému fondu Solidarity. Abychom Eh, toto dokončili, tedy aby byl ten balíček úplný. Eh, hovoříme také o tomto fondu. Víme, že mnohé členské země jsou v obtížné rozpočtové situaci, proto eh, jsme opustili návrh z roku 2005 a připravujeme respektive připravili jsme nový návrh, který lépe odpovídá současné situaci. My tento fond solidarity eh, nyní omezujeme pouze na přírodní katastrofy, přičemž ovšem eh, je tady takzvaný kaskádový efekt, eh, to znamená pro případ následných škod. Případně se to může týkat postupně postupujících katastrof, jako je třeba šířící se sucho. a také eh, nyní navazujeme na regionální HDP. Prostě je to eh, proto, eh, abychom se vyhnali, vyhnuli administrativním problémům, které jsme snali z minulosti. Dále se snažíme urychlit výplatu prostředků a zároveň k tomu zjednoduší administrativní zpracování. Také poněkud omezujeme eh, možnost podmiňovat platby, tak aby platby mohly být modulovány podle míry implementace příslušné legislativy EU o prevenci katastrof. My se domníváme, že pokud eh, takovéto cílené úpravy zavedeme, eh, můžeme skutečně dosáhnout významných eh, zlepšení. A teď bych eh, si to dovolil zhrnout. My zde máme evropskou politiku soudržnosti a je nyní na vás, zástupcům, eh, zástupcích regionů, národních států a Evropského parlamentu, abyste se tím nyní zabývali, posoudili to a využívali to. Já se eh, těším na naše další setkávání a samozřejmě také na další debaty. Uh, uh, Děkujeme mnohokrát, pane komisaři. A Nyní bych poprosila představitele polského předsednictví, pana, paní ministrině Ivonu Vendelovou. Děkuji mnohokrát. Za... Šanovný pane komisařu, šanovní państwo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení pane komisaři. Dámy a pánové, Všichni jsme s napětím čekali na objevení tohoto nového legislativního balíčku pro regionální politiku pro nastávající léta. E, a toto očekávání a napětí bylo vzbuzeno především proto, že regionální politika patří k těm nejdůležitějším politikám a e, tvoří e, velikou součást rozpočtového balíčku. My všichni byli zvědaví, jak tento balíček bude vypadat. Jsme si vědomi toho, že tento časový horizont je velice e, těsný, proto bych proto bych ráda zdůraznila, eh, že je pro nás nesmírně důležité, abychom od 2014 mohli tento balíček naplňovat životem. Pro polské předsednictví to znamená skutečně vysoké tempo činnosti. To bych, eh, ale máme velkou ochotu to dělat. Eh, všichni zúčastnění parteři však musí být také ochotní ke kooperaci. Ve jménu polského předsednictví bych ráda poděkovala panu komisaři Hánovi za představení projektu politiky Evropské komise. Eh, je nám jasné, kolik legislativní námahy a úsilí to komisi stálo. Již čtyři roky jsme svědci vehementní diskuse o politice soudržnosti v budoucnosti a víme, jak dynamická a mnohostraná tato rozprava byla a jak různé jsou koncepce jednotlivých členských států a jednotlivých evropských institucí. Tato úloha byla ještě stížena hospodářskou a finanční krizí, jejíž dopady neustále pociťujeme návrhy komise považujeme za výborné východisko pro proces vyjednávání. Doufáme, že to budou krátká jednání a e, že e, vyústí v kompromis, s nímž budou všichni spokojeni. Zdá se, že návrhy jsou e, vyváženy a že skutečně odrážejí nejdůležitější body, které zazněly v předešlých debatách. Co je pro nás nejdůležitější, je všeobecná vize politiky soudržnosti, moderní politika, která bude v souladu s požadavky vývoje a také s postuláty aktivnější politiky blízké občanovi. Nikdo z nás nepochybuje o tom, že politika soudržnosti bude významným dokumentem při realizaci Evropské strategie 2020. A tak to bylo také představeno ze strany komise. Rovněž nás těší skutečnost, že hlas členských států byl vyslyšen ve smyslu posílení a integrovaného přístupu a lepší orientace této politiky na výsledky zejména cenné, se nám zdá být eh, strategické programování a plánování s cílem vybavit a více propojit finanční nástroje s politikou rozvoje. Územní soudržnost eh, může být zajištěna pouze v případě, že, je, eh, že tady budeme mít jednu výchozí strategii. A tím na no to se potom napojí komplementární opatření a eliminuje se zdvojování opatření. Přístup politiky orientovaný na výsledky by měl být zaručen kondicionalitou a silnější tematickou koordinací. Přitom je důležité, aby členské státy eh, si uvědomovaly, že kondicionalita rozhodně není sankce, ale pozitivní prvek, který může sehrát motivační účinek pro aktivizaci lepší účinnosti při eh, používání prostředků z politiky soudržnosti. Důležité je, aby byla zachována flexibilita pro plánování pro jednotlivé země. Jsme přesvědčeni o tom, že návrh komise vychází vstříc v mnoha ohledech těmto očekáváním. Také bych chtěla poděkovat komisi za to, že předložila celou řadu zajímavých přístupů k řešení které jsou v souladu s tím, že byla zohledněna také územní a městská dimenze což souvisí s integrovaným přístupem. První výměna zkušeností a názorů s členskými státy ve světle sdělení komise z června tohoto roku již poukazuje na to, že řada otázek si vyžaduje hlubší analýzu a širší rozpravu. Z našich dosavadních rozhovorů a jednání vyplývá, že největší diskuse vyvolají následující body propojení politiky soudržnosti s Connecting Europe Facility s novým nástrojem financování, vytváření nové podpůrné kategorie pro tzv. přechodné oblasti, vyčlenění minimálních prostředků pro jednotlivá opatření, a makrokondicionalita a finanční management. Zcela jistě tady také budeme mít otázku, jakým způsobem eh, polské předsednictví povede jednání. Jak velí tradice, mm, tato jednání se uskuteční na úrovni pracovní skupiny na radě odpovědné za strukturální prostředky 12. a 13. října se jednání pracovní skupiny uskuteční po představení tohoto balíčku panem komisařem 11. října. Po ukončení té předběžné, toho předběžného kola vyjednávání eh, předloží eh, komise s jednotlivým členským státům své návrhy a polské předsednictví přejde k bezprostředním vyjednáváním, takže počítáme s tím, že členské státy provedou účinnou analýzu a připraví také své body pro jednání. Již v druhé polovině měsíce října bychom chtěli zahájit tato vyjednávání, abychom urychlili tento proces a proto jsme naplánovali seminář s účastí Evropské komise a sice již na 14. října právě k tématu strategického plánování. Z hlediska vánoční přestávky Ehm, budeme mít skutečně nedostatek času, protože budeme mít pouze dva měsíce, takže počítáme s tím, že budeme mít intenzivní kolo jedenácti vyjednávání pro strategické plánování, kondicionalitu, územní rozvoj a další problémy, eh, které jsou obsahem územní soudržnosti. Naším cílem bude uzavřít jednání tak, aby navazující dánské a kyperské předsednictví se mohly potom um, soustředit na další body. Počítáme s tím, e, že ve zprávě polského předsednictví rady poukážeme na nejdůležitější strategické otázky, e, které budou e, představeny jednotlivým ministrům pro diskusi při jejich neformálním setkání pro radu 16. prosince eh, jsme odhodláni a doufáme, že se tady setkáme s angažovaností všech aktérů a že tento proces dostane odpovídající dynamiku. Na závěr mi dovolte konstatovat, že jsem plná naděje, že jsme to již prokázali vlastně, že při četných setkáváních a jednáních s vámi eh, se ocenila skutečnost, že Evropský parlament je důležitým parlament je důležitým aktérem pro polské předsednictví. Eh, pozorně sledujeme hlasy Evropského parlamentu a máme také v úmyslu se pravidelně setkávat se spravodajkami a zpravodaji a vyzvat je k účasti na našich seminářích, které budou sloužit jako podpora pro vyjednávací proces. Jsme přesvědčeni o tom, že následující výměna zkušeností umožní schválení tohoto nařízení Evropským parlamentem. Děkuji mnohokrát. Um, I would like to invite Mr. Já bych nyní požádala pana Ernsta Hinskena z Bundestagu, aby se ujal slova. Eh, vážený pane komisaři Háne, eh, vážení kolegové a kolegyně z celé Evropské unie. Dnes je důležitý den pro evropskou regionální politiku. Dnes se eh, rozhoduje o další cestě v letech 2014 až 2020. A já bych eh, hned úvodem konstatoval, že v posledních letech Evropská unie eh, narostla, a je to potěšitelné, na 27 členů nejenže nám narůstá počet členů, ale také Evropa zrůstá a vyrovnávají se životní podmínky. To se týká také strukturálně slabších regionů. Dovolte, abych eh, velmi krátce eh, na toto poukázal, poněvadž eh, jakožto regionální politik vím dobře, kolik se toho změnilo v posledních letech v českých zemích. Třeba u nás v Německu před 50 lety region Bavorský les podél české hranice eh, nebo poblíž eh, Francie eh, byly, byly sužovány vysokou nezaměstnaností, někdy až přes 40 To se ovšem zlepšilo. A vážené kolegyně a kolegové, určitě ve svých zemích také budete vědět o regionech, které se z regionálních chudobinců staly respektabilními regiony, kde stojí za to žít. Podařilo se podpořit rovnost životních podmínek a to je plus pro dotčené regiony a ještě důležitější je to pro Evropu. Jakoliv eh, mnoho lidí stojí kriticky eh, vůči Evropské unii, nemohu popřít, že mnohé regiony v Evropě mimořádným způsobem eh, profitovaly z naší politiky soudržnosti a že mnohé postižené regiony se proměnily ve skvétající kraje není pochyb, že v současné období 2007 až 2013 regiony EU provedly velký krok před. 355 miliard eur, které byly vynaloženy na politiku soudržnosti, byly a nadále jsou dobrou investicí do hospodářské, sociální a teritoriální soudržnosti v Evropě, ale také do růstu a zaměstnanosti. Musíme změnit také to, že Německo přitom bylo největším plátcem a pátým největším příjemcem. Jaké cíle sleduje tato politika? Myslím, že jsou celkem tři Jednak je to konvergence regionů, které v průměru produkují menší než 75 průměrného HDP EU. E, tyto regiony skutečně mohou být podporovány a je třeba je posunout vpřed. Proto zejména zde je nejdůležitější pokračovat v podpoře. Za druhé, pro regiony, které toto kritérium splnili už eh, v období do roku 2006. Eh, na ně se tedy vztahuje postupný útlum. To jsou to regiony, které budou finančně méně eh, podporovány a to znamená, že se to bude přesouvat spíše do fondu sociálního. Toto eh, v Německu je významné proto, aby se eh, zmenšoval rozdíl mezi blahobytem slabých a bohatých regionů. Za třetí, teritoriální spolupráce a přeshraniční spolupráce podporovaná, podporovaná Evropským fondem pro rozvoj je nadále podporována a při té příležitosti bych poukázal také na to, že architektura politiky soudržnosti podle našeho názoru se celkově osvědčila. Z tohoto důvodu považuji za správné, že nová struktura podpor vychází z té předchozí němečtí kolegové na úrovni spolkové i na úrovni jednotlivých zemí se na tomto shodují. A my jsme zde zástupci všech úrovni. Máme zde dvě, dva kolegy eh, z německého Bundestagu, paní kolegyně FOS a já, a dále zde máme regionální politiky, státní ministry a státní sekretáře, eh, doktor Marko a doktor Schneider, ti jsou zde také nyní máme, eh, jsme v očekávání nového návrhu komise, který by měl být zveřejněn 12. října. Eh, chtěl bych eh, k těmto plánům se vyjádřit a doufám, že budou návrhy, které zde zasní také za ty úvahu. Já ovšem nevím úplně přesně, zda eh, budeme tedy při stanování prostředků vycházet z toho, co zde bude zveřejněno 12. Eh, října. Eh, celkem budeme v dispozici 376 miliard eur, z toho 40 do infrastrukturálního fondu Connecting Europe. Takže celkem budeme mít potom 336 miliard na vlastní soudržnost. To je méně, tazí kolegové, než v současném období podpory. Je to tady o 19 milionů eur nebo 19% méně. Jakožto zastánce eh, regionálně politických zájmů by si přál více peněz. Ale naše politika chce výdaje Evropské unie ozna, eh, omezit na eh, výši 1% HDP národních států. Eh, toto má určitý smysl. 231 miliard by mělo jít na konvergenci, to znamená, mm, měly by tyto prostředky plynout do méně rozvinutých regionů. Představuje to zhruba 70% všech prostředků a to je dobře. A dále ten fond Solidarity by měl být naplněn dalšími 69 miliardy, miliardami, které budou k dispozici zejména novým členům s výjimkou Kypru a Portugalska. A to vítáme také. Nicméně i zde potřebujeme určitý způsob útlumu. Regiony, které vypadávají z konvergenčního cíle, potřebují podporu ve výše dvou třetin dosavadních prostředků, které se jim dostávají. Veškeré regiony, které v současné době spadají do cíle konvergence a kde HDP na hlavu eh, dosahuje eh, více než 75 průměrného HDP 27 eh, Eh, i zde by tedy měly plynout prostředky. Dále by se měla být nová kategorie pro přechodné regiony. A to bude pro regiony, eh, jejíž HDP je na 75 až 90 průměrného evropského HDP. Eh, na to máme, nebo počítáme s 39 miliardami eur. Vážené dámy a pánové, já jsem eh, už eh, pochválil tu předchozí architekturu subvencí a myslím, že není třeba zavádět novou mezikategorii regionů, které mají 25 eh, až 90 HDP a jsou to regiony, které momentálně nejsou podporovány. Já jsem proti koncentraci subvencí. Každá subvence, každý subvenční systém by měl být postupně degresivní. Regiony se zvláštními problémy mohou být nadále podporovány z jiných prostředků, prostředků na konkurenceschopnost. Z tohoto důvodu se velmi kriticky stavím k zavádění nové, novou úroveň kam by mělo proudit 10 eh, prostředků. Já si myslím, že by bylo lépe tuto částku rozdělit do jiných oblastí. Všechny ostatní regiony, eh, regiony pro konkurenceschopnost, eh, budou mít nadále nárok na subvence podle cílu zaměstnanosti a konkurenceschopnosti. Hovoříme zde o 53 miliardách eur to odpovídá té osvědčené struktuře. Pro cíl eh, teritoriální spolupráce se dává k dispozici 12 miliard eur a pro málo osídlené odlehlé eh, oblasti je to necelá miliarda. Dovolte nyní eh, několik poznámek ze subvenční praxe. My jsme dosud Eh, hovořili o eh, hranici 20 eh, procent, tedy rozdíl v konkurenceschopnosti. Já si myslím, že ta 20% hranice, respektive rozdíl, by se mohla změnit. Já si myslím, že už při rozdílu 15% už by měla být jakési vyrovnávání, přerozdělování ve prospěch postižených oblastí. Eh, jinak eh, budeme eh, nadále svědky neustálého stěhování hospodářských subjektů a to nemůže být naším cílem. Pan komisař Hahn už předtím řekl, že řekl tedy, jak by měla podle něho vypadat budoucní Eh, politika soudržnosti. A já výslovně podporuji záměr komise, aby se politika soudržnosti orientovala podle cílů strategie 2020, tak, aby ten růst byl udržitelný a inteligentní. To je úkol, který platí jak pro méně rozvinuté, tak pro silnější regiony Evropy. Z tohoto důvodu já stejně jako komise zastávám názor, že politika soutržnosti po roce 2013 by měla pokračovat ve všech evropských regionech. A přitom by měli stanovit investiční priority, tak, takové, do kterých budou zahrnuty všechny evropské fondy soudržnosti, zemědělský, rybolovný, rozvoj venkova a tak dále, jak o tom hovořil komisař Hahn. Každá členská země by v souladu s tím si měla dohodnout rozvojovou strategii s komisí, která by měla být písemně zakotvena v partnerské smlouvě. A to, co je dohodnuto, by se mělo každoročně kontrolovat tato rozvojová strategie by měla eh, být eh, napsaná, zapsaná do integračního rozvojového programu a zcela konkrétně. Není nic horšího, než když se plítvá nebo chybně se uplatňují prostředky z EU. Proto tedy je třeba, aby se prováděla jasná kontrola, tak aby občané se mohli spolehnout na to, že jeho daňové prostředky jsou vynakládány na správné cíle. To je důležité proto, aby občané podporovali Evropu a souhlasili s politikou soudržnosti. Vážené dámy a pánové, eh, Spolková republika je rozdělena na 16 federálních spolkových zemí a role jednotlivých spolkových zemí musí být také zohledněna eh, v politice soudržnosti. Já vím, že to není jednoduché, ale eh, máme to zakotveno eh, v Národní ústavě. Při tematické koncentraci politiky soudržnosti by bylo třeba aby eh, se zde objevovaly politiky zaměřené na cíle strategie 2020. U eh, eh, rozvinutějších regionů k těm tématům patří obnovitelné zdroje energie, kam by měla jít alespoň jedna pětina prostředků kromě dalších prostředků, které jdou do inovací a rozvoje konkurenceschopnosti malých a středních podniků. I to beru na vědomí, jak to řekl pan komisář Hán. Konvergenční regiony a e, i to se mi zdá být moudré, mohou e, se zaobírat dalšími tématy, protože podle mého názoru by mělo být zejména zabezpečeno, aby také in, integrované plány regionální a strategické zůstaly i nadále hodné podpory, které budou sledovat vlastní cíl rovnocennosti životních poměrů v jednotlivých regionech. Také odpadnutí infrastruktury u těch rozvinutějších oblastí se mi zdá, být, potře- zdá se mi potřebuje určité vyjasnění. Důležité je také pro nás, aby v Německu panovala souhra eh, regionálních prostředků s národními prostřed, prostředky. To se osvědčilo a přispělo to k dosažení cílu. Vycházím z toho, pane komisaři Háne, že pomýšlíte i na toto. Pro prostředky Evropského sociálního fondu se eh, předepisují minimální podíly pro pracovní trh a zaměstnanost, 40 pro přechodnou dobu a 25 pro konvergenční oblasti. To je v pořádku. A pro zlepšení výkonů v oblasti kontroly má být nemá být nejprve vyplaceno 5 prostředků, které mají být eh, dány do rezervy jako určitá kompenzace kdo nedosáhne za včasu svého cíle, by kdo dosáhne včas svého cíle, by z toho potom měl být vyplacen. To je docela rozumný přístup, ale nemělo by to vést k tomu, aby se prostě e, uskutečňovaly pouze bezpečné programy, které umožní na každý pád dosažení těch 5%, protože konkurenceschopnost a pokrok potřebují také inovativní přístupy a to znamená i rizikovější přístupy a sledování takových přístupů nesmí zůstat neodměněno. E, souhrně bych rád řekl, že vítám ten souhrn prvků pro mm, no v období dotací do roku 2000, od roku 2014. Na několika málo místech bych si přál, tak jak jsem řekl, určitá vylepšení. To nejsou pouze má přání, toto je převážný názor ve Spolkové republice Německo. A vážené kolegyně, vážení kolegové, teď jsem především zvědav na to, jakým způsobem vy vážené kolegyně a vážení kolegové, ohodnotíte ten předložený návrh Evropské komise, protože rámcové podmínky jsou celkem za to zdařilé, ale my všichni víme, že čert vězí v detailu. A my všichni si přejeme pro stávající období podpor zlepšení, které umožní vyrovnání životních poměrů a investic v jednotlivých regionech takovým oblastech, takovým způsobem, aby se umenšovaly rozdíly mezi regiony. Jednotlivé členské státy budou mít šest měsíců, jak nám bylo oznámeno na to, aby přeskoumali návrhy předložené komisí. Využijme tuto dobu. Děkuji vám mnohokrát za vaši pozornost. Uh, uh, uh, Děkuji mnohokrát. Pan Ernst Hinst je předsedou výboru pro hospodářství a technologie v Bundestagu a dalším hlavním řečníkem je pan Laszlo Hapis, místo předseda výboru pro místní samozprávu a regionální rozvoj eh, v Národním shromáždění Polska. Máte slovo. Tisztelt elnökasszony, igen tisztelt biztos úr, hölgyeim és uraim! Vážený pane komisaři, dámy a pánové, pro Maďarsko hraje politika soudržnosti obzvláště důležitou roli mezi evropskými politikami, nejenom proto, že velký podíl prostředků um, eh, používáme, ale také proto, že to můžeme lépe distribuovat pro lepší vývoj regionu. Eh, jako bývalý eh, ještě dnes aktivní starosta vidím, jak to umožňuje vytváření pracovních příležitostí a rozvoj regionu a země. Maďarsko má 2 obyvatel žijících v regionech, které dostanou podporu, ale nyní dostáváme podpůrné prostředky na 7,5 Základním pravidlem pro použití těchto prostředků je, že by neměly nahradit veřejné výdaje, nýbrž, že by měly být doplňovány veřejnými výdaji i nejenom tedy z veřejného sektoru, ale také z privátního. A jako poslanec maďarského parlamentu vám tady mohu hrdě sdělit, že 2730 projektů mm, bylo podporováno ve výši 830 miliony forintů. Některé příklady průmyslový park v Egeru, eh, který sloužil k mm, stavbě vysokých škol a jiný projekt, který sloužil Um, zlepšení uh, systému vodovodního vodního hospodářství. Toto je skutečně záruka pro lepší růst a to potřebujeme. Uh, v dalším období podpor uh, bychom si přáli silnou politiku soudržnosti, která bude dávat správné odpovědi na výzvy doby a která nám umožní dosažení cílů strategie 2020. Jedná se zde tedy o to v globální konkurenci získat své místo a zůstat konkurenceschopný. Naším cílem je propojit regionální podpory se strategickými cíly. V Maďarsku probíhá diskuze eh, k oblast, v oblasti soudržnosti a rozhodně to neskončilo tím, že se diskutovalo o cílech strategií DEJ 2020. Je důležité, abychom i toto zohledňovali pro udržení globální konkurenceschopnosti. V jednotlivých členských státech se jedná o to, aby politika soudržnosti zůstala i nadále důležitým prvkem evropské integrace. A Eh, sehrála pozitivní roli i v dalším finančním období. Avšak diskuze o cappingu jsou skutečně hluboké. Eh, je třeba, aby tady nedošlo k tomu, že převrstvování či přesměrování prostředků by vedlo k tomu, že by se brali prostředky těm nejchudším a to by rozhodně nebylo spravedlivé. Důležité je, aby kofinancování nebylo nižší než do posud Návrh Evropské komise z 29. června udržuje ty prostředky na staré úrovni, ale přitom pro ty nejchudší, to není zrovna výhodou. Domníváme se tudíž, že cíl teritoriální soudržnosti může být propojen se zapojením skutečně existentních a všech nezbytných možných prostředků. Také nové oblasti skýtají možnosti eh, pro převrstvení ve starých členských státech. My se domníváme, že teď bychom se museli měli skutečně podívat na ty nejchudší oblasti, abychom pozdvihli jejich konkurenceschopnost a abychom je posílili. Je tedy zapotřebí skutečně podpořit tu restrukturalizaci a také přesměrování prostředků. Koncepce obsazená eh, ve sdělení komise omezuje do určité míry eh, roli členských států. Maďarsko tady eh, zastává roli nezbytné flexibility. Členské státy by měly mít volbu sami naložit z prostředky soudržnosti. Příklad. Například neodpočitatelné DPH by mělo být odpočitatelné, protože jinak tento návrh bude mít závažné dopady například na realizaci komunální politiky. Závazné menu priorit či vyučtování je e, přesněji vedeno, ale to omezuje flexibilitu členských států. A my se domníváme, že flexibilita je tady nesmírně důležitá, protože ve flexibilním prostředí můžeme lépe konat. Jaké jsou cíle Evropské strategie 2020? Regiony tady jistě budou sehrávat klíčovou roli, ale všechno závisí na možnosti a kapacitách regionu. Jako obecné pravidlo by tady mělo platit uplatňování programů pro zaměstnanost a vytváření příležitostí na pracovním trhu. Navíc by měla být posílena soudržnost a měla by se potírat chudoba v rozvinutějších oblastech by se měl podpořit základní výzkum a vývoj a podporovat vznik takových průmyslových odvětví, které vytvoří další přidanou hodnotu. Obsáhlé odborně politické cíle by měly být dosaženy, ale domnívám se, že při používání prostředků z fondů je třeba zvolit integrované strategické plánování, které bude dostatečně pružné proto, aby mohlo být v souladu s lokálními potřebami. Taková lokální investiční strategie může posílit koordinaci mezi jednotlivými fondy. Jako starosta navrhuji, aby realizace územní soudržnosti byla vždy propojena s aspektem lokálních potřeb. Územní agenda 2020 obsahuje tyto hlavní cíle. Integrovaný přístup byl zvolen a hájen též maďarským předsednictvím. A to vlastně svědčí o tom, že politika soudržnosti může být úspěšná pouze v případě, že bude integrovaná protože jedině tak je možno dostat splnění komunitárních, vnitrostátních i regionálních cílů. Někdy jsou důležité i integrované zásahy, to znamená, že politika musí vždy reagovat na funkcionální požadavky a zohledňovat také lokální a regionální potřeby a mobilizovat prostředky v těchto regionech a lokalitách. Také je nesmírně důležité, aby politika soudržnosti byla lépe koordinována mezi jednotlivými politikami. Eh, dokument eh, územní soudržnosti a byl schválen v roce 2001 v Gödele příslušnými ministry. A tato strategie obsahuje jako cíl vyrovnaný rozvoj při lepším zapojení venkova i, z, i městských oblastí územní propojenost, zohlednění ekologických aspektů a kulturních hodnot. To vše má být zohledněno a v tomto světle považuji za nesmírně důležité, aby byla snížena administrativní zátěž při distribuci prostředků, protože stávající pravidla kladou skutečně velkou zátěž administrativní jak na příjemce, tak na členské státy. Eficience a účinnost jednotlivých eh, programů závisí na způsobu a možnosti čerpání prostředků, ale neměli bychom tady zvyšovat administrativní zátěž. Měli bychom spíše změnit filozofii administrativy. Jedná se o to mechanizmy provádění politiky soudržnosti zjednodušit. Tím se umožní urychlení jednotlivých procesů a je možné také snížit ehm, chybovost při podpoře prostředků. To už jsme viděli, eh, že čím jasnější jsou pravidla, tím lepší je mm, a tím efektivnější je čerpání prostředků. A do budoucnosti je třeba účinněji čerpat tyto prostředky a skutečně používat je cíleně takovým způsobem, aby to bylo i, klán, plá, i kontrolováno již v období plánování. Doufám, že politika soudržnosti zůstane další vymožeností evropské politiky i po roce 2013. Jako zástupce obce z jedné venkovské oblasti bych rád vyjádřil svou naději, že příslušní politice budou rozumně jednat a konat a že co možná nejdříve se dohodnou na jasných pravidlech. Děkuji mnohokrát. Uh, Naším dalším řečníkem je pan Trofeník z Národního schromáždění Slovenska, uh, předseda výboru pro místní samozprávu a regionální rozvoj. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, přeji vám všem dobré odpoledne. Děkuji za příležitost prezentovat naše názory, náš pohled na věc, tedy pohled slovenského parlamentu na budoucnost politiky soudržnosti. Politika soudržnosti patří k základům Evropské unie je jasným výrazem solidarity mezi regiony a je to zároveň páka, katalyzátor pro prohlubování rozvoje EU. Přináší velkou přidanou hodnotu, napomáhá modernizaci a trvale udržitelnému růstu. A je tedy také vyjádřením evropské solidarity. Čelíme nyní velkým výzvám, jako jsou klimatické změny, eh, globalizace, konkurence, oblast konkurenceschopnosti či tvorby pracovních míst, technologický vývoj. Musíme hledat odezvu na tyto věci v EU v daném rozpočtovém rámci, s tím, že na druhé straně tedy jsme zasaženi hospodářskou a finanční krizí a vystaveni velkému tlaku na veřejné finance členských států. To omezuje prostor pro řešení těchto výzev. Platí to jak pro rozpočty jednotlivých členských států, tak pro rozpočet EU. Za těchto okolností je návrh víceletého finančního rámce reálný, a představuje dobrý základ pro vyjednávání. Zohledňuje eh, zohledňuje stabili, potřebu stabilizace veřejných financí, ale také eh, potřebu toho, aby EU čelila těm zmiňovaným výzvám. Je třeba si uvědomit, že eh, nesmíme ohrozit cíle, především jako je Eh, jako je tvorba pracovních míst. Eh, návrh dalšího víceletého eh, nového, tedy víceletého finančního rámce musí jít ruku v ruce s naplňováním cílů strategie EU 2020. Je dobré, že tento návrh rozpočtu skytá dostatečné prostředky pro impulzy, které potřebuje naše hospodářství. A je pravda, že i regionální politika a dění v regionech pomáhá naplňování cílů této strategie. Je důležité, aby politika soudržnosti byla vnímána jako jedna z hlavních oblastí v příštích finančních výhledech víceletých a musí se zachovat také svůj podíl na rozpočtu Evropské unie. To je pravda nejenom proto, že tato situace se orientuje především, eh, tato politika pardon, se orientuje především na investice a růst, ale také proto, že ten stavící mechanismus se již osvědčil a osvědčil se jako eh, lepší než eh, srovnatelné alternativy. Více úrovňové řízení a zpráva, které zahrnuje také místní a regionální orgány, také svědčí ve prospěch toto argumentu. Navzdory eh, našemu úsilí v oblasti politiky soudržnosti si musíme uvědomit, že eh, omazený evropský eh, rozpočet jistě nepostačí na financování všech investičních potřeb, zejména v nových členských státech EU. Proto potřebujeme ambiciozní přístup Politika soudržnosti dokáže mobilizovat rozvoj a zdroje pro dosávání větší soudržnosti. Je to jedna z klíčových evropských politik, klíčových pro eh, zachování a prohlubování naší vzájemné propojenosti. Samozřejmě je pravda, že většina prostředků musí být určená na nejchudší regiony, to je výraz solidarity a umožní to eh, zaostávajícím regionům rozvíjet se a tím tady bude posílena soudržnost v Evropě samozřejmě se musíme postarat o to, aby politika soudržnosti byla přítomná ve všech regionech, protože jedině tak posílíme konkurenceschopnost a naplníme potenciál rozvoje v každém jednotlivém regionu. Je nesmírně důležité, aby v rámci realizace politiky soudržnosti eh, nebyly regiony vystaveny náhlým změnám eh, ve způsobu financování Nalezáme se v období hospodářské a finanční krize a proto jakékoliv změny ve financování by mohly mít eh, velké dopady na regiony. Mohlo by to vést nejenom eh, k destrukci rozvojového potenciálu regionu, ale zároveň eh, by se tím vymazalo dosavadní úsilí v oblasti financování. Je třeba zaručit dostatečné přechodové mechanismy, které umožní postupné odbourání financí u eh, regionů, které, které doposud eh, dostávaly finance a jsou nad tím 50% eh, Prahem, aby tedy tyto regiony nadále dostaly dostatečnou podporu. Dále jsou zde stanovené investiční potřeba požadavky, hovořili jsme o potřebném podílu v evropském rozpočtu a ten transfer na facilitu Linking Europe eh, ten více miliardový transfer je těžko odvodnitelný. Určitě je třeba eh, překonávat ta úzká hrdla, ale domnívám se, že eh, ty aktuální problémy by bylo snažší řešit v rámci centralizovaného přístupu. Proto se domnívám, že těch 10 miliard je třeba ponechat v politice soudržnosti a musíme mít jistotu, že jsou splněna příslušná kritéria. Dále je třeba zaručit spolupráci, úzkou spolupráci mezi členskými státy a komisí, pokud je o stanovení prioritních projektů. Důležitým prvkem politiky soudržnosti jsou také programy územní spolupráce. Tyto eh, programy jsou nástrojem pro výměnu svědčených postupů na evropské úrovni a zejména napomáhají realizaci investic a spolupráce eh, ve eh, znevýhodněných oblastech kde by toto jinak eh, nenastávalo. To je právě ta jedna z úžasných stránek Evropské unie. Proto podporuji posílení programů přeshraniční spolupráce, které jsou velmi důležité pro regionální rozvoj v případě nejodlehlejších regionů. A jsou, je také pravdou, že dobré sousedské vztahy přispívají k, posilitě, eh, přispívají k posílení pardon, míru a stability v Evropě. Samozřejmě eh, politika soudržnosti eh, musí eh, vyústěvat v konkrétní výsledky. Je třeba zaručit efektivní nakládání s prostředky z evropského rozpočtu, proto podmíněnost je vhodným přístupem. Existují určité stanovené cíle ve strategii EU 2002 i v národních programech členských států a to si myslím, že naprosto v pořádku, protože tak eh, také máme jistotu, že prostředky z politiky soudržnosti vedou k tvorbě pracovních míst a jsou vytvářeny strukturální institucionální podmínky pro efektivní realizaci politiky soudržnosti. Um, ehm, jsem si všem o něco méně jist, zda je vhodné uh, stanovit sankce v případě neplnění těchto podmínek, uh, protože tím členské státy uvádíme do nerovnoprávné situace. Uh, Myslím si, že tento princip není de- nevede k dobrým výsledkům. To tež platí pro princip makroekonomické kondicionality. Je pravda, že zažíváme dluhovou krizi a využití uplatňování fondu soudržnosti samozřejmě eh, se musí také eh, orientovat na, na disciplinu veřejných financích, ale zároveň musíme dosahovat cílů Ehm, posilování konkurenceschopnosti, ehm, růstu a tvorby pracovních míst. Některé členské státy se mohou ocitnout eh, v potížích a mm, obdrží potom podporu v době, kde je to potřebné. Pokud je o eh, eh, předběžné předpoklady, předběžné podmínky, Eh, Evropská komise říká, že by se to týkalo přímo těch oblastí, kde ty prostředky mají být uplatněny. To znamená, že členské státy a regiony by byly nuceny eh, velmi důkladně eh, zvážit, jak budou ty prostředky vynakládat využívat. Já bych rád zdůraznil, že bychom nesměli, pardon, neměli politiku soudržnosti zatěžovat určitými dílčími pohledy či cíly jednotlivých dílčích institucí a podobně. Já si myslím, že politika soudržnosti eh, by měla být maximálně efektivní, protože je důležitá pro, pro regiony, pro obce, pro, pro malé a středně velké podniky a tak dále. A proto pravidla musí být jasná, jednoduchá, srozumitelná, musí být jednotná eh, pro eh, projektové manažery. Je tedy důležité zjednodušit pravidla, pro politiku soudržnosti, ale zároveň je třeba eh, sladit právní rámec, který zakotvuje finanční ustanovení, ustanovení pro financování této politiky. Je třeba eh, společně snížit eh, počet participujících orgánů, organizací, zejména kontrolních. Potřebujeme nové postupy zaměřené především na dosování výsledků. Velmi důležité jsou zde tematické priority, ale potřebujeme více, více pružnosti v oblasti implementace. Já bych rád upozornil na možnost společných eh, výběrových řízení, zejména eh, pokud je o, o pravidlo N plus 2. Regiony a členské státy eh, někdy jsou nuceny čerpat prostředky přičemž to není nutně orientované právě do, na dosávání výsledků. Já si myslím, že eh, je třeba zohlednit i jiné eh, rozvojové politiky, například eh, politika regionálního rozvoje a je třeba také zohlednit princip subsidiarity. Dalším prvkem jsou ty partnerské hm, smlouvy, kontrakty, které souvisejí také se zlepšováním strategického řízení, vyjistit to v lepší komplementaritu, synergie a konsistentnost jednotlivých politik. Ovšem je pravda, že k tomu musíme přistupovat pozorně, protože tyto dokumenty by neměly zvyšovat administrativní zátěž. Také se může otevírat eh, téma platná jurisdikce. Myslím si, že nutnou podmínkou um, úspěšné um, politiky soudržnosti po roce 2013 je včasné dokončení vyjednávání o příštím finančním rámci. To bude prioritou v nadcházících 18 měsících. Jsem si jist, že uh, Evropský parlament a národní parlamenty zde mohou sehrávat důležitou kredibilní roli. Děkuji. Thank you uh, very much. Děkuji vám, pane Trofeniku. A nyní eh, budeme mít debatu a budeme mít časové omezení, eh, poněvadž máme nyní na seznamu e, 15 eh, men a mohu dát každému 4 až 5 minut, pokud se nikdo další do debaty nepřihlásí. Jinak bychom to museli více omezit. Takže nejdříve Giorgio Stavrakakis z Evropského parlamentu. Děkuji vám, paní předsedající. Vážený pane komisaři, vážení zástupci národních parlamentů, kolegyně, kolegové. S počátkem schvalování nového právního rámce pro politiku soudržnosti máme příležitost zlepšit efektivnost této politiky soudržnosti a jde o to, aby nadále financovaná opatření byla trvale udržitelná. Jde o vymícení slabin politik soudržnosti, nikoli o vytváření nových překážek. My jsme se důkladně zabývali návrhy komise a konstatujeme, že víceméně odpovídají představám Evropského parlamentu. Zavádí se mezikategorie pro financování regionů a kromě toho se budou provádět kontroly přiměřeným způsobem. Chtěl bych se zaměřit na jeden bod. My eh, opakujeme tedy eh, jednu výjimku, eh, jednu naši námitku. Nikdo nepochybuje o tom, že je třeba mít efektivnější a účinnější kontrolní systémy, aby tato politika přinášela výsledky. V rámci eh, rozsáhlých konzultací jsme nicméně konstatovali, že se zde navrhuje něco, co je proti návrhům z našeho původního eh, konstatování a rezoluce. A já bych se chtěl zastavit jednotlivě u některých bodů. Komise výsledky našich konzultací zapracovala do svého návrhu a já si myslím, že Eh, my nemůžeme eh, tyto návrhy převzít a podpořit bez změn, poněvadž by eh, takto byly trestáni nositelé politiky soudržnosti. Nám nevyhovuje zavádění předpokladů a podmínek, které nejsou skutečně v souladu s cíly politiky soudržnosti. Já myslím, že všechny frakce Evropského parlamentu se zde zhodují. Já bych se komise chtěl zeptat jedno. Jakým způsobem dospěla komise k předkládanému návrhu, který nepřímým způsobem spojuje financování eh, těchto fondů soudržnosti s makroekonomickými politikami členských zemí. Jako Evropský parlament eh, my chceme sice podpořit návrh komise, ale jde nám o to, aby tento návrh byl základem efektivnosti a účinnosti politiky soudržnosti, která povede k rozvinutí potenciálu zemí. Děkuji. Takže nyní eh, už mám eh, další jména, takže máme nějaké tři, čtyři eh, minuty. Nyní Johanna Foss. Dankeschön, Děkuji mnohokrát. Já budu velice stručná na základě aktuálních výzev, před nimiž Evropská unie eh, stojí. Je levice eh, zajedno s Evropským parlamentem, co se týče určitého postupu Evropské komise. To se týká zejména stanovení priorit a propojení s tou strategií Evropa 2020. Komise plánuje seznam priorit, které stanoví, na co se musí soustředit podpory eh, do územního rozvoje. A to by se mělo orientovat podle právě té strategie 2020, ale takovéto propojení se mi jeví jako problematické, protože regionům pak bude mm, chybět při stanovení jejich regionálních programů nezbytná stabilita. A proto vlastně přístup programu, který má být eh, spojen s bezprostřední orientací na potřeby jednotlivého regionu ztracen. Když se podíváme například na Fond pro rybolov a Zemědělský fond, eh, prostředky zde čerpané vítáme, ale neměli bychom používat fondy pouze pro naplnění strategie 2020 a zapomínat přitom na skutečně podmíněné přístupy jednotlivých regionů. To platí zejména pro Evropský fond venkovského rozvoje. Jedná se tady o určité hospodářské reformy v členských státech a jejich závislosti na způsobilosti podpory určitých programů. Na úrovni členských států má vlastně dojít k rozhodnutí bez účasti regionu. A na základě tohoto eh, projektu se vydává komise v nebezpečí, že ten vlastní cíl snížení regionálních rozdílů bude spochybněn. Proto odmítáme takovéto podmíněnosti a na operační úrovni eh, by jsou zapojeni aktéři, kteří nemají vůbec žádnou odpovědnost eh, E, za uskutečňování strategie 2020 a e, dalšímu tématu se e, vyjádří ještě kolega z Bundestagu. Děkuji paní Maclovi z Evropského parlamentu. Děkuji, paní předsedající. Já vám chci poblahopřát za rychlé uspořádání právě té, tohoto setkání, tohoto Brain Trustu, my nyní eh, uvažujeme eh, a posuzujeme tu cestovní mapu, uh, eh, jaký stanovilo polské předsednictví a doufáme, že nové období politiky soudržnosti se nám Eh, podaří eh, zajít eh, včas bez zbytečného spěchu na poslední chvíli. My jsme rádi, že nám byl předložen návrh komise. My ho známe teprve několik hodin, takže se jim bude muset zabývat později ještě důkladněji. Já bych předběžně chtěla zmínit několik poznáme. Myslím si, že ten návrh je koherentní, eh, slučitelný s vůli parlamentu a jde o eh, posílení strategické vize, protože hovoříme zde také o cílech eh, politiky do roku 2020 které jsou pro nás strategické. Nicméně návrhy parlamentu některé nejsou zcela zohledněny, zejména pokud se týče eh, zjednodušování a zacílení na výsledky. Krátce řečeno, domnívám se, že koordinace administrativní kontroly nemusí automaticky vést ke zjednodušení a nejde nám určitě Eh, o redukci cílu, když hovoříme, že se máme na ty cíle soustředovat, to prostě není přiměřené Evropě se 27 členy. A také si myslíme, že eh, příliš eh, přísné podmínky také nejsou cestou před. V současné podobě politika soudržnosti riskuje to, že nebude dosaženo jejich cílů. Otázka je, jestli se máme nyní se více soustředit na strukturálně slabší eh, regiony. To řekli i někteří zástupci národních parlamentů. Eh, pozitivní každopádně je, že se do popředí eh, dostává teritoriální aspekt politiky soudržnosti. Nyní se soustředíme také na jednotlivé kroky, přičemž integrace se má odehrávat zejména v předměstských oblastech, mimo urbánních oblastech. To je pozitivní. A neméně pozitivní je také to, že se věnuje více pozornosti malým a středním podnikům, ačkoliv není zcela jasné, jakým způsobem by měly být eh, podporovány politikou soudržnosti. Obavy, které chci vyjádřit, eh, se týkají zejména oné podmíněnosti. Ehm, mnoho tady mm, závisí také na ex ante ukazatelích, také na makroekonomických podmínkách já myslím, že u té podmíněnosti ex ante se mnohé zlepšilo oproti minulosti, čili teď už je možné začít působit preventivně, tedy předtím, než začneme naplňovat plány. Eh, dobré je také eh, dobrá je ta podmíněnost eh, výsledky, ačkoliv je to třeba trošku doladit. Nejsem zcela srozuměna s tou strukturální podmíněnosti, která je navázána na intervence jednotlivých členských zemí. Předpokládané lhůty jsou zde tak dlouhé, že prostě není možné eh, dodržovat lhůty pro plnění úkolu eh, s eh, politiky soudržnosti. Také nejsem spokojená s makroekonomickou kondicionalitou. Já si myslím, že to není Eh, v souladu s duchem politiky soudržnosti. Já si myslím, že ta politika by neměla být bržděna makroekonomickými ukazateli. Eh, růst prostě nemůžeme očekávat eh, v období škrtů. Samozřejmě, že je třeba dodržovat pravidla paktu růstu a stability, na to všichni musí pamatovat, ale tyto cíle prostě nejsou slučitelné s politikou soudržnosti, protože tady by docházelo k e, souboji těchto politik. Také mám poněkud námitky proti zřízení mezi kategorie či těch přechodných e, regionů. Já si myslím, že e, to plánování, které zatím je v takové předběžné podobě, je třeba ještě také doladit celkově si myslím, že zemím Evropské unie toto nějaké neprospěje a také myslím, že to není zcela slučitelné s duchem evropské politiky soudržnosti. Dosavadní údaje, které už víme a o nich jsme už diskutovali, znamenají, že nějakých 72 milionů lidí budou příjemci budou zvýhodněni eh, novinkami, ale eh, těch, kteří budou znevýhodněni novým uspořádáním politiky soudržnosti, bude daleko víc. Čili toto není zcela v souladu s cíly Evropského parlamentu. My jsme se soustředili daleko více spíše na to, aby došlo ke spojení eh, přechodových regionů, přičemž by celkově eh, v součtu nemělo dojít ke změně a to nevidíme v návrhu komise. A pak mám ještě jednu věc, kterou bych potřebovala vyjasnit. Eh, to se týká mm, regionu soudržnosti. Zde se mění pravidla, ale v podstatě není jasné, čeho mají tato nová pravidla dosáhnout. Nejistota panuje zejména v souvislosti s využitím eh, části Eh, těchto fondů na to, tu přechodnou politiku, kde tedy politika by měla být, nebo na propojení, propojování. Čili já skutečně nevím, jestli je to praktické. Ano, prosím, eh, dodržujte tři minuty, poněvadž nám řečníku se nám eh, prodlužuje. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážený pane komisaři, vážené kolegyně, vážení kolegové. Chci říci, že dnešní setkání je nesmírně důležitá pro budoucí soudržnost Evropské unie. Domnívám se, že jedním z centrálních pilířů víceletého příštího rámce finančního má být výhled na vyvážený vývoj v evropských regionech. Pocházím ze země Řecka, které má speciální geomorfologické podmínky. A vidíme, že zejména nejodlehlejší, nejvzdálenější oblasti eh, jsou na tom kriticky. Domníváme se, že eh, země je znevýhodněná, co se týče přístupnosti této země a proto je nezbytně nutné, aby se zlepšily komunikace a infrastruktura v dopravě, abychom eh, mohli také uskutečňovat naši soudržnost. Takovou politiku jako na Například vytvoření ekvivalentů v dopravě by mělo hrát prioritu. Máme dostatek zkušeností a získali jsme také dobré výsledky. Co se týče otázky komplementarity a nezbytnosti horizontální politiky, přičemž je třeba zohlednit specifické podmínky jednotlivých regionů, se nám zdá být dobrým řešením. Problém totiž není jenom Řecko, ale také ostatní oblasti Evropské unie Návrh komise, spočívá, ke kterému došlo na neformálním setkání 28. a 29. Eh, předpovídá vytvoření <clears throat> určitého fondu pro infrastrukturu i když něco takového může znít možná pozitivně, my s tím máme určitý problém, protože se domníváme, že s tím vznikne určitý nový tematický fond, který vyu, bude využívat pouze sítí jako TNT a tak dále. A tím pádem se zase vyloučí ostrovy z možnosti čerpání těchto prostředků. My si přejeme, eh, aby eh, prostředky z Fondu soudržnosti mohly být čerpány i v ostrovních oblastech. Domníváme se, že, to, že no, tady se počítá se zavedením těch mezikategorií na základě specifického HDP Domníváme se, že takové oblasti, které mají zhoršený přístup jako horské oblasti a ostrovy, musí doznat specifického přístupu. To jsou oblasti, které vykazují geografická specifika, jak říkám, hovořím zejména o ostrovech a horských oblastech a to je třeba vzít jako dostačující kritérium, aby se už nezohledňovalo HDP. E, a také je důležité uskutečnit zjednodušení postupu. To je jasný cíl nového programu, který rozhodně vítáme, protože vidíme, že postupy jsou nesmírně komplexní a to jde na úkor efektivnosti a účinnosti. Nebude to tak snadné tohoto cíle dosáhnout, ale je to skutečně dobrý čas pro naší diskuzi. Děkuji. Thank you uh, very much on, uh, from European Parliament. Děkuji vám, nyní Kari z Evropského parlamentu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pane komisaři, já bych se ráda připojila k tomu, a co jste tady dnes předložili. Mám totiž dojem, že nám předkládáte nástroj, který eh, bude důležitý který eh, ještě neexistoval v předcházejících návrzích. Co se týče strategie, integrované strategie a Evropy, eh, která bude viditelnější fondů, které budou přímo řízeny z lokální úrovni, já si přeji, aby oba tyto fondy, které tady existují pro rozvoj venkova a další, skutečně mohly bojovat na základě těchto prostředků proti chudobě a zhoršování životní úrovně ale nevidím tady ráda to křížové financování mezi těmi dvěma fondy, protože tady máme také přístup strategické plánování ve městech a venkovského rozvoje. Ale závěrem bych ráda řekla, že tady vítám iniciativy, eh, které tady máme v souvislosti s energetickou účinností iniciativa komise, eh, která počítají s tím 20 z fondu FEDER používat pro energetickou účinnost. Je to sice zajímavé, ale moje otázka je samozřejmě energetická renovace, inovace je důležité. Je důležité také vytvářet podmínky pro lepší sociální bydlení, ale to bude mít samozřejmě dopad na rozpočet. Ale myslím, že tady čelí vlastně tito lidé dvojí nespravedlnosti, sociální a environmentální nespravedlnosti, eh, zejména pro eh, ty občany, kteří žijí v těchto znevýhodněných oblastech a eh, ráda bych, abyste to zohlednili ve své předloze. Děkuji. Thank you from eh, National Rat of Austria, Mr. Děkuji. Nyní pan Konráčtajn za Rakouskou národní radu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážený pane komisaře. My z Rakousko samozřejmě velice vítáme návrhy pana komisaře eh, k možnosti a ke strategii čerpání prostředků. Z našeho pohledu tím bude zaručeno, že dojde k lepší účinnosti možnosti podpor. Strategie čerpání prostředků a strategie podpor je daleko rozmanitější a proto z našeho pohledu bude také pragmatičtější při dosahování vytčených cílů, než tomu bylo doposad. doposovat. Promiňte. Zejména bych rád zohlednil to, co již řekl můj předřečník pan Hignes že totiž soutěž mezi jednotlivými podporovanými a nepodporovanými regiony eh, být zohledněna. Tady tedy máme eh, také ten názor, že je zapotřebí zaměřit zvláštní pozornost právě na tento aspekt. Celkově máme radost z toho, že malé a středně velké podniky jsou také specifickým způsobem zohledněny, co se týče podpor Eh, viděli jsme v minulosti, že pro nás prostě prostředky z těchto fondů byly velice důležité i pro hospodářský rozmach a jeho podporu. Když se podíváme mm, eh, na další strategie v roce 2020, eh, tak zřejmě politika soudržnosti a politika podpor bude moci přispět Eh, malou měrou k tomu, ale bude důležité, aby rámcové podmínky zejména pro malé a středně velké podniky a pro sektor služeb mohly Eh, poskytovat více pracovních příležitostí. Tady vidíme ještě dostatečně velký potenciál. Eh, neustále znovu musíme konstatovat, že zejména v oblasti MES jsme tady pod silným tlakem, co se týče sociální kvóty, velice často trpíme tím, že ceny za suroviny a také disponibilita surovin, nejenom energie, ale i dalších surovin, není vždy zaručena, jako není zaručena stabilita cen. Měli bychom usilovat o to skutečně napřímit naše úsilí pro podporu inovací, eh, abychom umožnili také další vzdělávání, které umožní tento rozmach a já se podepisuji pod tyto cíle politiky soudržnosti. Celkově můžeme říci, že jsme velice spokojeni s návrhem, který předložil pan komisař Hahn. Děkuji mnohokrát. Zdá se, že tady slyšíme slova chvály na vaši adresu. Můžete být hrdý. A nyní paní Maria Rigona Perez. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, pane komisaře. Postoj mé skupiny byl již vyjádřen kolegou Stavra Karkisem, když hovořil o makroekonomických politikách, ale dovolte mi, abych se s vámi podělila, paní předsedkyně, o uspokojení nad tím, že jste dali priority nejenom stabilitě, ano, ale zejména vytváření pracovních příležitostí a hospodářského růstu. A nyní, když mi dovolíte, pane komisaři, měla bych několik otázek, ale omezím se na tři. První otázka souvisí s poznámkou, která se objevila dnes ve španělském tisku, která hovořila o nejistotě mezi občany a já k ním patřím, protože se tady praví, že komise navrhuje zrušit podpory eh, region, pro regionální rozvoj v zemích, které mají deficit. Čili moje otázka zní, je to tak, že komise počítá zmrazit regionální podporu zemím, které mají, vykazují deficit? Eh, druhá otázka souvisí <clears throat> s tou mezikategorií, či střední kategorií. Dovolte, abych to vysvětlila obšírněji. Mohl by nám pan komisař detailně vysvětlit, jakým způsobem se bude realizovat rozdělování prostředků mezi regiony, Eh, které eh, budou spadat do této mezi kategorie, jaký procent bude určen oblastem, které již nebudou příjemci po prostředku z konvergence a třetí otázka se týká nástroje. A sice rezervy té účinnosti, tu zálohu té účinnosti. Eh, komise chce Eh, představit eh, tuto rezervu pro skutečné a pro dobrou realizaci těch programů, které budou vypláceny, až když ten program bude skutečně osvědčeně realizován. Eh, jak to vypadá s tím systémem revizí, jakým způsobem tady dojde skutečně k praktickým podnětům? Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. Nyní z rakouského Bundesrátu pan Franz Perhat. Paní předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, můj předřečník Dan Steindl už řekl, jaká je evropská, pardon, rakouská pozice k návrhu komise je veskrze pozitivní a my si dovedeme představit, podobně jako jiní, že program subvencí bude spojen s fiskálně politickými opatřeními. Proč? Protože strukturální politika by neměla nahrazovat žádným způsobem národní hospodářskou politiku, a, a, poněvadž je jejich úkolem, aby zajistili blahobyt a rozvoj vlastní země. Eh, rakouská pozice je otevřená také pro inovaci ve spolufinancování v případě eh, regionálních eh, slabě, slabých regionů a dovedeme si představit také snížení spolufinancování, tedy které by bylo dočasné, aby postižený region se k prostředkům dostal. Základem je finanční rámec na léta 14 až 20. Eh, k tomu mm, jako Rakušané máme dvě poznámky. To je za prvé v eh, transparentnost budoucích fondů, například těch mm, eurofondů, rozpočtových fondů. A nemělo by to stát mimo finanční rámec, aby eh, se nemohli obcházet pravidla, která jinak platí. Děkuji. Děkuji Ramona Manesku z Evropského parlamentu. Děkuji vám, paní předsedající, a chtěl bych poděkovat také panu komisaři Hánovi za předložený návrh. Především skupina ALDE v Evropském parlamentu vítá zjednodušení, po kterých jsme opakovaně volali, zjednodušit třeba eh, v řízení. My eh, vítáme eh, zaměření na posílení hospodářského výkonu orientací na menší a střední podniky. ALDE je pro také tu takzvanou výkonovou rezervu, poněvadž my jsme navrhli, aby to bylo víc než 5 Pokud se týče zjednodušených pravidel, a společných pravidel, která chceme vypracovat, ta jsou v návrhu obsažena. A my konstatujeme, že členské země nadále mají možnost navrhnout si dodatečná opatření na národní úrovni, tedy dodatečná k tomu, co je dohodnuto na evropské úrovni. To by ovšem mohlo vést k tomu, že by mohlo dojít k přeregulaci. A to by samozřejmě bylo na úkor příjemců. Já věřím, že musíme prosadit reálné zjednodušení, eh, které bude ve prospěch příjemců. A v souvislosti se zjednodušováním pravidel eh, chci mm, také zmínit ještě jeden z návrhů komise. Zde se říká, že v členských zemích by počet úřadů pro zprávu prostředků z fondů měl být snížen. Je nutné, aby komise byla informována členskou zemí, která právě přijala podobné opatření. Nevím tedy, je tady na jedné straně otázka užitečnosti této redukce, a nebo také je tady otázka narušení eh, rovnováhy eh, ve vztahu k těmto fondům. Skupina ALDE obecně je eh, srozuměna s podmíněností, ačkoliv rádi bychom měli více poznatků o detailech, jak tato kondicionalita v praxi má fungovat. Dále bych chtěla ještě říci, že My neustále poukazujeme na význam lokálních a regionálních orgánů, ale zde v tomto návrhu komise eh, se o nich nehovoří. Já si přesto myslím, že politika soudržnosti závisí především na lokálních a regionálních aktérech, kteří jsou těmi, kdo tuto politiku soudržnosti uskutečňují. V souvislosti se zjednodušením je třeba říci, že eh, můžeme používat eh, elektronických prostředků, eh, tedy pro podávání žádostí a podobně. Ale také by bylo třeba, abychom měli nějaký harmonogram pro přípravu příslušných nástrojů. A na tom všem by měl taky záviset ten mechanismus eh, zvaný e kohese Děkuji. Děkuji, pan Karavalia ze Senátu Italské republiky, prosím. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Samozřejmě souhlasíme, shodneme se na cílích, eh, jako je zjednodušení a větší účinnost politiky soudržnosti. Také je podle nás rovněž důležité podtrhnout růst a pracovní místa, ale růst závisí na trzích, na konkrétních podnicích a i konkrétních malých a středně velkých podnicích. V naší zemi malé a středně velké podniky zaručují 80 pracovních míst a 70 investic a také 70 DPH. To vše generují malé a středně velké podniky. Hovoříme o jejich konkurenceschopnosti, ale musíme si uvědomit, eh, jak je třeba, že jejich reálným problémem tedy je dostupnost úvěru, eh, což je problém, který se stále zhoršuje a také zhoršuje vyhlídky na růst. Takže moje otázka zní, zda by bylo možné uplatnit velmi jednoduché opatření ve smyslu eh, využití fondu soudržnosti, eh, šlo by o vytvoření eh, vlastního či samostatného záručního fondu pro malé a středně velké podniky, tak, aby, tak abychom jim usnadnili přístup k úvěrům. Banky by mohly posoudit účinnost a užitečnost rozvojových projektů a také alokování vzácných omezených tedy zdrojů. Druhá věc poté, hovořil jste, hovořili jste o potřebě snižovat nezaměstnanost mladých. I tady mě napadá velmi jednoduchý postup, jak uplatňovat prostředky zcela kontrolovatelným, ověřitelným způsobem. Mám na mysli daňové úlevy či nulové daně pro eh, zaměstnávání mladých lidí. Děkuji, není pan Van Nistelrooy z Evropského parlamentu. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že eh, tady jsme se setkali v kruhu přátel politiky soudržnosti. ale nevím, zda tedy zda toto je i možná říci o dopisu, jsme, respektive můžeme to říci o nebo je za ten dopis osmi členských států, kde se říká, že politika soudržnosti by měla platit pouze pro ty nejchudší regiony. Um, zde tento názor e, neslyším, tak možná bychom měli o tom více diskutovat. Eh, doma eh, v našich členských státech, v národních parlamentech. Mohla bychom se měli eh, více bavit o věcech, jako je makropodmíněnost, a pokud ano, pokud tedy si přejeme takovéto kritérium, či takovouto podmíněnost, jakým způsobem to má být nastaveno. Protože není možné navzájem propojovat věci, které spolu vůbec nesouvisí z hlediska odpovědnosti. Platí to také pro národní ehm, smlouvy o partnerství či dohody o partnerství, eh, které jsou vypracovávány. Pokud eh, působíte v regionálním parlamentu, tak ehm, vlastně potom vám je vnuceno něco zhora z celostátní úrovně. Eh, charakteristikou této politiky je víceúrovňové řízení a zpráva. Všichni se navzájem potřebujeme, potřebujeme navzájem věci projednávat. Mám zde určité kritické připomínky. Samozřejmě my v základě souhlasíme s návrhem pana komisaře. Eh, pan komisař vykázal velkou eh, odvahu eh, v přístupu k souvislostem politiky soudržnosti. Je to přístup, který zahrnuje celou Evropu a je interoperabilní. Já jsem si jist, že to Evropské komise jim pracovníkům zabralo hodně času, hodně příprav. Před dvěma lety Eh, jsme hovořili o eh, podrobnějším členění eh, fondy pro klimatické změny, pro energetiku a tak dále. K tomuto členění, k tomuto štěpení nedošlo. Pohybujeme se v měnícím se světě a Původně eh, ty programy vypadaly tak, že se ty prostředky mohly vynakládat vlastně na cokoliv, zatímco dnes eh, tady začíná být patrné jasné zaměření a zaměření také na evropskou přidanou hodnotu eh, ve střednědobém a dlouhodobém výhledu. Mně se to líbí. Je to případ agenda EU 2020. Buď se do toho opravdu pustíme, anebo, anebo to nemá cenu. Totež Eh, platí pro tu, eh, tu představu politiky soudržnosti. Buď eh, se o to skutečně budeme zasuzovat, a to potom znamená, že se musíme že se musíme začít zabývat a jednat o otázkách, jako je řízení a koordinace, anebo to vzdáme. Já chci říci, tady naváži na předchozího řečníka, z italského senátu, já naprosto souhlasím, když je řeč o mladých a o pracovních místech, pokud bychom nalezli nějaké, eh, nějaké přemostění, nějaké řešení, bylo by to skvělé. Mohli bychom tak eh, se vrátit k některým osvědčeným věcem z minulosti. A další věc, eh, dnes dopoledne Komise hlasovala o prostředcích na politiku sousedství. Jde tedy o e, země v našem sousedství, které nejsou našimi členskými státy a ani se mi pravděpodobně nestanou. A ukazuje se, že ten e, projekt na vnějších nebo vyhlídka na vnějších hranicích, či ten projekt spolupráce na vnějších hranicích e, není znova není zrovna um, ehm, eh, protchnut úsměvy, eh, peníze se nám vracejí, nevyčerpány. Máme velké projekty na Ukrajině a nakonec se ty eh, prostředky rozpustily všechny v administrativě a objevila se jedna, dvě malé nemocnice, které fungují za, za ty peníze, nic více. Děkuji. Já bych poprosila nyní pana komisaře, protože na něj zazněl pár otázek. Děkuji, Danuto. Já eh, raději odpovím ve své mateřštině. Nejprve bych chtěl velice poděkovat eh, za eh, všechny tyto konstruktivní příspěvky, i když byly z části kritické, to je správné. Stojíme teprve na začátku tohoto procesu a já eh, nejsem schopen teď zareagovat na úplně všechny otázky, protože by samozřejmě to vyčerpalo příliš mnoho času, abychom se ke všemu vyjádřili. U určitých tvrzení jsem zjistil také určitá nedorozumění, která souvisejí částečně s tím, že se tady reaguje vlastně na návrhy, které nepředstavují ten poslední aktuální návrh a to je hold eh, ten fenomén, když mnoho lidí pracují na eh, určité záležitosti a teď se vrhá příliš mnoho prostě verzí, aniž ještě byla vydána ta definitivní. Teprve dnes vlastně tady máme ten, tu konečnou podobu a tady byla oslovena otázka DPH. E, eh, samozřejmě Eh, eh, je jasné, že je-li DPH odpočitatelná, tak nemá cenu, aby se z toho udělala možnost pro podporu, protože kdybychom se vydali touto cestou, eh, tak bychom financovali státy v oblasti, kde nechceme. Čili tady máme dostatečnou flexibilitu a to se také odrazilo vlastně v diskusi a také v kvalitě, v jaké se zde diskutuje Dovolte mi, eh, že se vám teď omluvím, ale souvisí to prostě s tím, eh, že jsem přislípil eh, účastnice v jeho východní části Francie regionální konference a protože se snažím dodržet sliby, které jsem učinit, tak tam prostě musím odletět a takže mm, dovolte, abych vám řekl, že Biteberkovic se posadí na moje místo, je to člen našeho týmu. Je to vlastně jeden z hlavních autorů eh, tohoto závěrečného návrhu a ten jistě bude moci zodpovědět první otázky a dovolte, abych při této příležitosti poděkoval všem svým spolupracovníkům, jak v naší službě, tak v kabinetu. Jistě si dokážete představit, že to znamenalo obrovské množství práce a zejména v takové politické oblasti, která již tendenčně přitahuje zájem mnoha kolegyň a mnoho kolegů, aby se tady prostě uh, Eh, zúčastnili, aby se našli ve svých potřebách, aby se odrazily jejich potřeby v návrhu rozpočtu, tak jistě eh, pochopíte, že bylo velice obtížné najít dostatečnou rovnováhu mezi těmi jednotlivými požadavky, abychom nalezli eh, možnost určitého kompromisu. Dovolte, abych vám na závěr řekl, že na webové stránce generálního ředitelství je k dispozici schválená přijatá verze a prosím vás, abyste to využili odpovídajícím způsobem a dovolte, abych na závěr zdůraznil moji ochotu i ochotu mých spolupracovníků, že skutečně Eh, vám jsme k dispozici pro veškeré vaše rozpravy. A teď úplně poslední obsahová poznámka, protože toho jsem si všiml, že to zaznělo již v otázce a vím, že s touto otázkou mm, eh, se setkáváme jak v oficiálních, tak v neoficiálních jednání a to je otázka makroekonomické kondicionality. Tady vás prostě prosím, abyste respektovali, že za A i v rámci komise musíme dospět ke společnému výsledku a také proto, že v průběhu eh, měsíců se prostě věci rozvinuly určitým způsobem a je třeba na ně reagovat. A proto jsme teď předložili takový návrh, který pakliže si ho bedlivě prostudujete, vím, že to zní na určitých místech komplikovaně, ale to souvisí s politikou soudržnosti, ale až si to pročtete, tak zjistíte, že a používání této makrokondicionality je poslední ultima ratio, která bude dána pouze v případě, pakliže nebude možné použít jiné prostředky. Když vezmu příklad Řecka, tak například mohu ujistit kolegy a kolegyně z Řecka, i v, ani v aktuální situaci, se nebude používat takrom tato makrokondicionalita. To, co se navrhuje, neznamená nic jiného, než že pakliže určitá země ekonomicky, jak si vyjede z kolejí, pak budou eh, následovat jednání ze strany komise, která budou mm, eh, konzultována s radou zavedení rady a pakliže členská země které se předloží určité návrhy, eh, nebude nic namítat, pak tento sakční mechanismus nebude aplikován, protože to nebude potřeba, ale naopak Evropský parlament eh, právě schvál ten eh, šesti balíček Sixpacks, a Sixpack a to je pro členy eurozóny vlastně také signál, protože tady budou eh, eh, moci existovat určité sankce. Teď je to tedy 17 členských států eurozóny, doufám, že jedno z nich bude víc, protože uh, si myslím, že jednoho dne už bychom neměli rozlišovat mezi eurozónou a ne eurozónou. To říkám jako přesvědčený Evropan, ale zatím jsme v této situaci a proto je třeba snažit se jednat férově a potřebujeme takový mechanismus, eh, který bude působit i na země, které nejsou členem eurozóny, ale říkám skutečně jako úplně poslední před, prostředek, kde si nemyslím, že bude často uh, aplikováno v praxi a ostřílení zajíci mezi vámi budou vědět, že fond soudržnosti máme už 25 let a že už tam byla zabudovaná takováto podmínka a doposud ještě nikdy nebyla použita. Ale navzdory tomu, prosím, diskutujte o tom, o všech ostatních bodech a poprosil bych kolegu Berkovice, aby se posadil na mé místo. Děkuji všem za to, že spolu se mnou e, vám leží na srdci tato oblast, že o ní přemýšlíte a e, do tohoto díku zahrnuji samozřejmě zejména polské předsednictví, e, které se mimořádně angažuje v této otázce. Samozřejmě se svým vlastním zájmem, ale to je legitimní. A dovolte tedy, bych vám ještě jednou poděkovala, popřál hodně úspěchu. A nyní tedy Nyní pan Perkovec, který uh, koordinoval uh, vytváření nového rámce tedy pro, uh, pro novou politiku služnosti. A nyní pan Helmut Markov z německého Bundestagu. Prosím. Sehr verehrten Damen und Herren, Die Zukunft der Kohäsionspolitik ist... Eh, dobrý eh, den, dámy, dámy a pánové, paní předsedající. Eh, politika soudržnosti je velice důležitá pro Spolkovou republiku, poněvadž od transformace po roce 1990 všechny fondy hrály důležitou roli a pozitivně doprovázely tuto transformaci. Eh, dneska eh, ty spolkové země, které byly v cíli jedna eh, z tohoto cíle vypadnou. Ale my tady musíme dělat v Evropě nyní dvě věci současně. Konsolidovat rozpočtu a zároveň podporovat užitelný rozvoj prostřednictvím politiky soudržnosti. A já myslím, že politika soudržnosti může tuto roli sehrát, poněvadž je dlouhodobá a tím pádem eh, nepodléhá krátkodobým změnám třeba kvůli hospodářské krizi nebo finanční krizi. Pokud se týče degresivity, čili postupného útlumu, samozřejmě, že chápeme, že se uvažuje o tomto postupném útlumu. Ovšem, degresitiva, degresivita eh, v této výši a s, takovýmto, s takovouto měrou kofinancování, tak to, do toho bychom neměli jít. Navíc země, které nemají dostatek eh, prostředků a ty prostě nemohou se větším podílem eh, angažovat na politice soudržnosti a tím pádem pro ně tato politika není dosažitelná. Ještě mám další dvě věci. Aktuální sazby kofinancování by opravdu neměly být, eh, neměly by být dále snižovány, pokud už jsou pod 75%. A pokud bychom to snižovali ještě dále, pak eh, by to nebylo reálné, poněvadž eh, jsme v období konsolidace rozpočtu. Dále, pokud se týče Eh, konvergenční politiky a nových, tedy zemí, které vypadávají z cíle jedna a té mezi kategorie, to prostě musím říct, že to by bylo třeba ještě jednou promyslet. Současný eh, tedy ten kofinancovací eh, maximální sazba 75% by tedy zatím raději měla zůstat. Samozřejmě, že nám jde o dlouhodobou stabilizaci. To znamená, že v oblasti, které jsou utlumovány v současném období, vzhledem tedy eh, na přechodné období, také musí být eh, s nimi zacházeno jako země, které eh, v příštím období už nebudou mít nárok, to je třeba Hale nebo Lipsko. A musíme říci, že pokud nebudou dále podporovány pak tam skutečně rozvoj odumře, poněvadž tam není dostatečně rozvinutý průmysl, není tam dostatečný potenciál eh, vysokých škol a odborných škol a eh, nezaměstnanost pořád dosahuje příliš velký hodnot. Čili prosím, abyste tyto věci vzali v úvahu. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji a nyní pan France Alfonse na tři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Ten dokument, který nám prezentoval pan komisař Hahn, eh, nás v mnoha ohledech přesvědčit. Priority, které jsou definovány zejména energetická účinnost, obnovitelné eh, zdroje energii, eh, městská politika a zároveň je to dokument, který představuje posun, vývoj v regionální politice, v politice soudržnosti, posun směrem k nové architektuře. Možná pro nás je důležité, zajímavé, že tato budoucí politika soudržnosti má být více nasměrovaná na Eh, územní eh, řízení, to znamená ne pouze překlenování eh, rozdílů. Domníváme se, že solidarita, solidarnost mezi regiony musí být trvalé povahy, musí být organizována, musí být efektivní a rovná pro všechny. A v tomto návrhu jsou regiony přechodové z hlediska tedy financování v příštím programovacím období. Zároveň jsou, tady jsou prostředníky pro to, zároveň jsou prostředníky pro podle, podle mého musí, musí ovšem eh, se jich dotýkat také, nebo se jich týkat také flexibilita v těch programech. Eh, tato eh, prezentace, tak jak nám byla představena, propojuje nejodlejší regiony a nejméně osilené regiony. Podle Lisabonské smlouvy jsou tam uvedeny ještě také ostrovní, ostrovní oblasti a horské oblasti, takže by nás zajímalo, jestli tyto dvě kategorie tak trošku mizí v komise a zda by nešlo o omezení solidarity u nejhodlejších regionů, na kterou jsme jinak zvyklí. Dalším bodem eh, územní spolupráce, tady jde o zlepšení financování o 30%, tedy aspoň v to, eh, v to doufáme, bylo by to značné zvýšení. Domníváme se, že územní spolupráce se musí také posouvat ku předu díky silné politické vůli a my jsme eh, proto, aby byla zavedena makroregionální strategie do příslušné definice Dále, co nám velmi leží na srdci, eh, jde nám o to, aby partnerství mezi EU a regiony byly hlavními partnerstvími regionální politiky. Eh, vidíme tady určitou kontradikci u mechanismu sankcí eh, v souvislosti s makroekonomickými podmínkami, jak můžeme vnucovat jak, můžeme vyčítat pardon, regionům um, určité excesy, ke kterým dochází na úrovni státu, několik regionů. V tom je kontradikce. Doufáme, že k této otázce či k těmto otázkám bude ještě možné se vrátit. Děkuji. Děkuji mnohokrát a další řečník je pan Lino Julio z rozpočtového výboru. Děkuji mnohokrát. Děkuji paní předsedkyně za uspořádání eh, celé této akce. Pan komisař eh, Hahn eh, tady připomněl apel Barosa, který volá po obnovené unii. Domnívám se, že je třeba si také vzpomenout na to, co říkával profesor Prody, který býval kdysi předsedou komise. A on to říkal všude na světě. Když hovořil před studenty, vždycky říkal, že Evropa představuje největší trh světa, největšího vývozce, který nahospodařuje největší výnosy, ale zemi, které představují Evropu, k tomu nemají celkově dostatek síly. A rád bych připomněl, co se stalo v období renesance. Profesor Prody totiž neustále tvrdí, že v Číně a v Toskánsku se tenkrát dělaly největší výnosy v Miláně, v Římě, ve Florenci a tak dále a to byla skutečně ona města eh, renesance, která byla nejrozvinutější a potom byl objeven nový svět a my v Itálii jsme to tenkrát nezvládli se připojit k tomu kroku a jako bychom zmizeli z mapy, a celá století eh, jsme byli v protikladu k tomu, co se dělo ve Španělsku a ve Francii, kde se vytvářely eh, vnitrostátní struktury. Jestliže se má Evropa slučovat, můžeme v Evropě přežít, protože budeme mít velké technologické kapacity a protože mladým lidem budeme moci naznačit dobré cesty. Ale rozštěpíme-li se, rozdrobíme se, každý si hold bude sám hrabat na svém vlastním dvorečku a nedostaneme se dál. Již tady zaznělo mnohé, ale dovolte mi ještě poznamenat následující věc. Politika soudržnosti je nesmírně důležitá, ale přesto mám ještě určité otázky k několika velice důležitým bodům, které představují základní kámen politiky soudržnosti. Jak tady již zaznělo z úst německého kolegy, čert vězí v detailu, zejména co se týče prostředků určených na politiku soudržnosti. Pakliže v zde odečteme těch 40 miliard, tak zjistíme, že celkově vlastně byly prostředky kráceny místo toho, aby byly navýšeny. A domnívám se, že toto snížení je určitým výsledkem skutečnosti, že prostředky často tečou vždycky zpátky domů. Domnívám se, že se tady sleduje cíl uklidnit veřejnost, což vedlo k tomu, že některé vlády celkem chtějí snížit své příspěvky k evropskému rozpočtu a já to považuji za rozporuplný přístup. My potřebujeme více prostředků v evropském rozpočtu. Evropský rozpočet dělá 0,07 evropského HDP a tím se ničeho nedosáhne. To nestačí. Druhý bod takzvané přechodné oblasti a pardon, přechodné regiony, o kterých se často hovořilo dnes odpoledne. Na to se počítá 39 miliard eur a malý cíl pro této kategorii zjevně neexistuje. A tady se má také snížit cíl konvergence o 20% a má se to týkat zřejmě na asi přes 20 oblastech, které mají 73 eh, milionů obyvatel a přitom se to soustředí zejména na dvě země. 75 prostředků vybavování prostředky pro tyto regiony se soustředí na několik málo států a já se domnívám, že to je nepřijatelné. Své pochybnosti mám také cíli, který má být eh, sledován, a sice vynaložit eh, více prostředků v rámci komunitárního rozpočtu. Možná se mýlím, ale domnívám se, že se tady jedná určité zkreslené vnímání politiky soudržnosti, která je tady vnímána jako politika přerozdělování. My jsme vždycky říkali, že politika soudržnosti není žádná politika přerozdělování prostředků mezi jednotlivými regiony, ale je to politika k podpoře rozvoje území, podpora solidarity uvnitř Evropské unie. A tato unie, eh, po které volá eh, prezident Barroso, čili konkurenceschopné národohospodářství v celém světě, nemůže být vytvořeno, pakliže nebudeme dávat dostatek podpory jednotlivým regionům. A teď k té makroekonomické kondicionalitě. Pan komisař řekl, že to je úplně poslední extrema ratio Eh, poslední možnost, ale já mám své pochyby a několik otevřených otázek, protože eh, tato struktura má v sobě nebezpečí aspektu, že stroskota, protože na jedné straně se tady krátí prostředky pro ty členské státy, které nesplňují eh, podmínky a ty už všichni, všechny musí dostatečně šetřit, to jsme viděli. To už a již, se, již tak se jim odebírají prostředky pro politiku soudržnosti a to v podstatě bude znamenat, že bude slavit eh, podpora pro restrukturalizaci zvítězí nad politikou soudržnosti a taková politika by nás všechny zavedla do záhuby. Eh, také ona zpráva věcí veřejných má být reformována, eh, preference má být dána stabilitě. To konec konců bude znamenat, že administrativa nebude moci být právně kontrolovatelná a to se mi nezdá být zrovna přijatelné. A potom k cíli strategie Evropa 2020 ještě krátce závěrečnou poznámku. Můžeme o tom jistě dále diskutovat, ale nesmí k tomu docházet na úkor politiky soudržnosti protože politika soudržnosti nesmí sledovat cíle, které nesouvisí s jejím původní orientací. Rozhodující je posílení evropských mechanismů zprávy věcí veřejných a to, co tady komise předložila, není zcela srozumitelné i odkazující indikátory, které mají být stejné pro všech 27 členských států. Celkový rámec je zajímavý a zcela jistě na jiném místě budeme mít ještě příležitost dosáhnout dalšího pokroku v té diskuzi. Přitom samozřejmě musíme zamezit tomu, aby se na základě nového návrhu činily nějaké ústupky. Děkuji. Pan Angurake z Evropského parlamentu, prosím. Děkuji vám. Dnes hovoříme o tématice politiky soudržnosti. Zdá se, že červencové rozhodnutí eurozóny v dluhové krizi nedosáhlo vystěných cílů. A Evropská unie nyní prochází takovou krizi, jaká se zdá téměř nepřekonatelná. A to znamená, že konkurence v Evropské unii eh, síly a je zde velký tlak na pracující. My potřebujeme růst, který by byl ve prospěch pracujících. Mezinárodní měnový fond a Evropská unie nutí pracující lid Řecka, aby enormně šetřil. A de facto jsou to částečně programy unijní, které vedly k tomu, že, se, že posiloval v Řecku velkokapitál a stát se musel zadlužovat. Politika která se dnes provozuje, je zaměřena pouze na to, aby zůstaly zachovány monopoly a politika pro lidi, aby byla neustále vytlačována na okraj. My máme v, prostřed, v soudržnostních fondech prostředky, ke kterým jsou třeba ještě připočíst miliardy eur, které inkasovaly banky v důsledku krize na svých ziscích. Nyní konstatujeme, že ovšem má dojít k změně eh, v programech a de facto se mají posílit ty eh, programy, které posilují politiku, jež způsobila kapitálovou krizi. Bohužel se zdá, že prostředky jsou zejména odebrány eh, daňovým poplatníkům. V Řecku v posledním eh, roce bylo, byly zrušeny stovky programů, které byly ve prospěch občanů. A nyní se podporují pouze projekty, které nemusí Eh, odpovídat potřebám lidí. Buduje se infrastruktura, ale chybí sociální opatření pro občany. Thank you eh, very much and... Děkuji. Děkuji mnohokrát. Náš další řečník je pan Pedro Sarajba z Portugalska, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji za to, že jste zorganizovali toto setkání. Myslím, že ve srovnání s jinými meziparlamentními setkáními v minulosti eh, zaznamenáváme eh, posun v problematice soudržnosti a to posun pozitivním směrem. Nejprve tady jsme poznamenali, že potřebujeme společná eh, pravidla, společné nástroje pro tenotové fondy, Chceme, aby se zvýšila efektivnost politiky soudržnosti. Eh, dále otázka přechodových regionů. Teoreticky je to zajímavý nápad eh, při postupném zavádění či odbourávání určitých mechanismů. Pokud ovšem zavedení této kategorie regionů nepoškodí jiné regiony. A třetí věc, eh, kterou bychom měli mít na paměti, je, že potřebujeme integrované řízení jednotlivých programů zaměřené na výsledky, združující, slučující jednotlivé fondy. A podíváme-li se na eh, eh, operační programy, bohužel zatím je uplatňována filozofie jediného fondu, což nepřináší nejlepší možné výsledky. Eh, proto z operačních důvodů bychom se měli zaměřit spíše na integrovaný přístup, integrovanou filozofii a je zde několik eh, výzev, eh, které třeba řešit. Jednak ta nová facilita pro propojení Evropy, to je jistě jedna z věcí, které by muset eh, proskoumat. Zdá se, že, by, že se počítá s tím, že to bude absorbovat velkou část prostředků na soudržnost. Také ta, ta plánovaná centralizace fondů soudržnosti Měli bychom mít nejprve jistotu, že to tento fond neodkloní od jeho původního účelu. Dále je potřeba sladit politiku soudržnosti se strategií EU 2020. To je samo o sobě žádoucí cíl, ale nesmíme zapomínat na regionální problémy u soudržnosti, například problémy u konkurenceschopnosti. EU 2020 eh, nenutně obsahuje cíle pro regionální úroveň. Takže vlastně by tady byly uplatňovány dvě odlišné logiky filozofie, která by patrně u operačních aspektů a do budoucna s politikou soudržnosti eh, nepomohly. To, to, to, to smíšení do postupu. Dále, pokud je o časový rámec, v, předchozem, v předchozím eh, programovacím období 2000 eh, a v letech 2007-2008 ty eh, instrumenty z jednotlivých fondů vlastně nebyly eh, nebyly k dispozici na počátku toho programovacího období. Musíme eh, se postarat o to, aby k tomu nedošlo opět na začátku příštího programovacího období. To znamená, k 1. lednu 2014 musí ty jednotlivé nástroje být k dispozici a fungovat. Děkuji. Pro ty z vás, kteří již opouštějí sál, chci připomenout, že nás čeká recepce na závěr zasedání. Pana Karla Štojra tu nevidím, takže není pan Erik Eriksson ze Švédska, z Riksdagu. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Politika soudržnosti eh, se ukázala být užitečnou a jistě bude užitečnou i do budoucna. Dále uplatňujeme princip subsidiarity, ale ten dokument nebyl přeložen, takže se k němu nemohu dost dobře vyslovit. Nicméně zajímavé si zde vyslechnout ostatní řečníky. Je pravda, že ehm, situace je složitá a je užitečné vyslechnout si takovouto diskusi. Pokud je o, o hodnocení ehm, výkonu a zaměření se na výsledky, to je jistě užitečné. Platí to zrovna tak pro politiku soudržnosti, jako třeba pro politiku zemědělskou. Je třeba vytvořit pojitko mezi jednotlivými systémy. Některé regiony EU fungují velmi dobře, ale u jiných tomu tak není. A v regionech potřebujeme inovace. Víme, že u některých regionů potřebujeme podporu z centrální úrovně. To je jistě eh, politika, na kterou můžeme být hrdí. Eh, reálným problémem je chybějící kapitál, nedostatek kapitálu, to zmiňoval italský kolega. Pokud se banky neujímají své odpovědnosti eh, tak, jak by měly, začneme to pocitovat a regiony No a slabé to konkurenceschopnost. Takže potřebujeme, potřebujeme eh, strategii pro inovace, podpora a pomoc je nutná. Měli bychom si navzájem eh, pomáhat v tom, aby, abychom eh, posílili regiony, protože konkurence je obrovská. Švédsko je vývozní zemí, my dobře ty problémy známe. A mám jeden dotaz ohledně slov paní ministrně, eh, nevím, zda budete moci odpovědět. Eh, můj dotaz se týká časového rámce. Koncem října má začít vyjednávání. Eh, pochopil jsem to dobře, rozuměl jsem tomu dobře, protože nejprve třeba zajistit překlad všech dokumentů, vše se to musí projednat v národních parlamentech, takže doufám, že obdržím odpověď na svou otázku. Také jsem eh, eh, rád za to, že mezi nás přišel, přišel pan komisař. Eh, právě takto by Evropská unie měla fungovat. Děkuji. Děkuji. Není tu nevidím pana Mihaila Tremopolose, takže se vrátíme do portugalské paní Lena Lena Andre ze, z portugalského senátu. Děkuji, paní předsedkyně. Já eh, eh, bych vám ráda poděkovala za organizaci tohoto setkání. Myslím si, že je to eh, výborná příležitost ještě v rané fázi celého procesu o těchto klíčových otázkách společně jednat. Zatím jsem slyšela, že bychom se měli zamýšlet nad třemi skupinami témat či problémů. Myslím, a to je poměrně koncenzuální záležitost, že pozitivně hodnotíme eh, dosavadní vývoj strukturální politiky Evropské unie. Je to možná jediná politika EU, která efektivně zaručuje solidaritu a pomáhá evropským občanům. Nicméně budoucnost je nejistá. Eh, Mnoho občanů si klade otázku o přidané hodnoty Evropy jako takové a je velmi důležité, aby nyní politika a soudržnosti i nadále eh, byla viditelná, přinášela hmatatelné výsledky a ukázovala, že náš model, eh, sociospodářský model, socioekonomický model je Eh, relevantní eh, jak v jednotlivých regionech, tak eh, v Evropě jako celku. Takže politika soudržnosti je důležitá i pro obnovení důvěry občanů v Evropu. V tomto smyslu tato politika sehrává klíčovou roli. A také národní parlamenty v této věci musí sehrát klíčovou roli. Musíme překonat národní egoismus, dílčí zájmy, pokud chceme nadále rozvíjet projekt budování Evropy. Pak jsou všem jiné oblasti, kde už není tak velká schoda. Je jich několik. Jednak, co očekáváme od politiky soudržnosti, od eh, regionální, ekonomické územní soudržnosti. Tady každý zajímá trochu jinou filozofii, dochází k transformaci, k přechodu té tradiční eh, politiky evropských společenství dostáváme se do nové fáze strukturální politiky v Evropě. Jde o provádění cílů společně definovaných na evropské úrovni, s tím, že tyto cíle například obsahuje strategie EU 2020. Také všem eh, upozorněme na to, že potřebujeme určitou flexibilitu v tom, jakým způsobem těch cílů má být dosahováno. Nicméně realita je taková, že zcela europeizujeme regionální mechanismus, který v minulosti eh, byl nebo příslušel spíše rovině členských států, zatímco eh, teď budeme všichni provádět eh, cíle strategie 2020. Já s tímto novým přístupem souhlasím, jenom musíme dbát na to, aby, aby u toho nového přístupu byla dosažena vyváženost mezi starým přístupem k solidaritě a novými cíly, které si stanovujeme a novými výzvami, které, které v aktuální eh, době musí řešit členské státy Evropa. Já si myslím, že v roce 2014, až začneme provádět tento nový rámec, jistě tyto výzvy budou přetrvávat a je dost dobře možné, že vzniknou i nové priority a nové eh, naléhavé problémy k řešení do té doby. Potřebujeme nastavit spravedlivý rámec pro implementaci eh, strukturální politiky. Na evropské vnitrostátní úrovni bychom v té diskusi měli eh, pamatovat na některá témata. Eh, vezmeme téma podmíněnosti. Myslím si, že by měla být skutečně vnesena daleko větší přísnost do, do čerpání těchto fondů. Souhlasím s prohloubením monitorování a kontroly Eh, nad užíváním těchto prostředků, ale mám eh, větší pochybnosti o eh, rezervě na účinnost. Neznám přesně podmínky dohody dosažené dnes dopoledne, ale myslím si, že není možné dvojnásob ohrožovat regiony, které už tak mají potíže. má fungovat partnerství mezi členskými státy a komisí a to může záviset na celé řadě faktorů, externích i interních. A myslím si, že eh, nemůžeme, eh, nemůžeme to nadefinovat tak, že regiony budou závislé na této věci. Je třeba zaruč, nastavit skutečně spravedlivý, korektní rámec. Dále také eh, koncentrace prostředků do chudších regionů versus eh, vznik nové kategorie regionu. Já si myslím, že chudší regiony by na tom ztratili, mělo by to být nastaveno korektně. Myslím, že bychom ten návrh měli eh, trochu přepracovat eh, z hlediska ucelnějšího, širšího kontextu. Také to, jakým způsobem Evropa překoná hospodářskou krizi, výrazně ovlivní další vývoj. A určitě bychom neměli ohrozit situaci nejchudších regionů. Děkuji nyní pan Kelly za Evropský parlament. Thank you very much. I think uh, this has been a very interesting discussion. And, uh... Děkuji vám. Myslím, že to byla velice zajímavá debata. Politika soudržnosti v Evropě byla velice úspěšná a mnohé regiony z ní měly obrovský prospěch. Eh, v současné době, když eh, máme politickou, ekonomickou a finanční krizi, je, je možná vhodný okamžik se nad ní zamyslet. My, když se podíváme na to, kdo je dneska zde přítomen, tak máme zástupce pouze 13 zemí. Hodně se tady hovořilo o té e, mezilhlé kategorii, mnozí se vyslovili proti ní a kritizuje se to na úrovni regionálního výboru, parlamentní, politických skupin a tak dále. Já si myslím, že eh, je zde eh, možné podezření ze sobectví, s, eh, které je spojeno tedy s, s podporováním této kategorie. Eh, regiony, které mají 75 až 90 HDP, tak eh, prostě spadaly do té oblasti, kdy prostě neměli, neměli eh, možnost získávat žádné podpory. To je třeba svážit. Pokud se týče flexibility, já musím říct, že ta kategorizace regionu je tak trošku mm, eh, vzatá ze vzduchu. Já si myslím, že eh, tady by ty rezervy eh, měly, že by ty meze těch kategorií měly být poněkud revidovány. Děkuji, Šone. A poslední řečník za národní parlamenty, pan Hadianis z Kypru. Dovolte, abych eh, poděkoval eh, všem organizátorům eh, za to, že nám umožnili se vyjádřit k budoucnosti politiky soudržnosti. Bohužel asymetrické dopady krize Eh, měly různé dopady na eh, různé regiony a to má také dopady do politiky soudržnosti. Eh, také krize ukázala, že krize může také dopadat různě na dosávání cílů v různých regionech, což trošku ohrožuje harmonický rozvoj celé EU. Současné okolnosti poněkud ohrožují politiku soudržnosti a to je nejenom přímým důsledkem této krize, ale v podstatě eh, se to týká také eh, politiky soudržnosti jakožto ekonomického nástroje. Eh, politické výzvy a ekonomické výzvy jsou nyní ostřejší pokud se týče mé země, Kypru, Kypr se eh, obrátil na fond Solidarity po té, co došlo explozi k naší významné elektrárně. Kromě toho eh, je třeba říci, že eh, došlo ke zvýšení nezaměstnanosti v řadě členských zemí což eh, dále zatěžuje eh, již nedostatkové finance. Eh, zadlužování zemí také vytváří další potíže při zajišťování kofinancování, což je nedílnou součástí politiky soudržnosti. V této souvislosti je třeba uvažovat více o zapojení soukromých investorů. Skutečnost, že politika soudržnosti je integrovanou součástí strategie 2020, je třeba, abychom našli eh, způsob, jak neponechat soudržnost a udržitelný rozvoj pouze prázdnými hesly strategie 2020 eh, vítá tematickou koncentraci, poněvadž to může vést k lepší koherentnosti v koordinaci evropské politiky. Nicméně je třeba eh, věnovat pozornost tomu, aby se nepodkopávaly specifické potřeby jednotlivých regionů, a to znamená, že eh, řídící orgány by měly mít eh, větší slovo ve svých řídících strategiích. Jde také o souvislosti s principem subsidiarity a s roli Národního parlamentu. Dále je třeba zdůraznit to, že teritoriální charakter politiky soudržnosti by se neměl omezovat eh, ve prospěch odvětového přístupu, poněvadž tato politika eh, je právě nadsektorová, transodvětvová. Jakou roli všem mohou sehrávat národní parlamenty? Naše eh, role by se neměla vyčerpat pouze kontrolou subsidiarity v legislativním procesu, ale měla by zahrnout také cíle eh, politiky soudržnosti a dostatečné zdroje. Toto je fáze, která eh, bude další úrovni vyhodnocování dopadu této politiky. Děkuji vám a nyní prosím Peter Berkovic za komisi. Děkuji vám. Děkuji vám za mé množství komentářů a otázek. Já vám určitě nebudu schopen odpovědět na všechny. A také vím, že máte připravenou recepci, takže budu stručný. Myslím, že eh, první věc, eh, o, kterou, o které bych chtěl pohovořit, je otázka zapojení regionů. A tady to musím říct naprosto jasně. Politika eh, soudržnosti reflektuje specifika organizace jednotlivých eh, států a tak to bude i dál. Máme sice partnerské smlouvy, ale tento mechanismus eh, bude koordinační a nebude nic nahrazovat. Jako součást nařízení navrhujeme eh, jistý etický kodex pro partnerství, který bude schvalovat komisa, bude platit pro členské země a partnery při navazování partnerství. To znamená, že ten princip partnerství chceme v současných programech eh, posílit. Mnozí z vás se ptali na systém kontroly a na administrativní zátěž. No, to je oblast, eh, kterou je třeba zvládnout správně. Na jedné straně tady máme náklady na administrativu lokální a eh, regionální a na druhou stranu tady máme zodpovědnost komise, Eh, vůči eh, rozpočtovému orgánu za náležité vynakládání prostředků. Čili toto je otázka rovnováhy, musíme se tím zabývat a my jsme v návrzích, které předkládáme, eh, hovořili o řadě mechanismů, které by tomu mohly na pomoci. Úplně jednoduché řešení neexistuje, ale přesto navrhujeme řadu zjednodušení Eh, které vedou ke zjednodušení tomu nákladového přístupu a může omezit chybovost. Také navrhujeme přiměřenější systém a to jak na eh, úrovni eh, té tzv. compliance assessment, ale také akreditace. Komise bude do procesu vstupovat pouze v případě hrozících rizik. A dále ty kontrolní systémy jako takové tam samozřejmě eh, je možné upravovat eh, míru auditorské práce, míře rizika. Pokud se týče zapojení obcí, my si myslíme, že toto je velmi důležitá věc. Někdo tady eh, navrhoval eh, stejný přístup jako programu Urban. Nicméně my tady navrhujeme přístup eh, takový, že by eh, místní rozvoj byl v rukou místních obcí. A my navrhujeme priority, aby, jak si, abychom to motivovali třeba větší mírou spolufinancování. Pokud se týče těch přechodných regionů, proč vlastně chceme navrhnout nový typ přechodných regionů? To je jednoduché. My jsme přesvědčení, že námi navrhovaný systém je férovější než ten současný. V současném systému všechny regiony nad 75%, eh, dostávají určité peníze. Jestliže máte region na úrovni 210%, tak dostane přibližně stejně procent, stejný množství peněz jako ten region, který má pouze 76% úroveň. Čili my si myslíme, že tady skutečně to není spravedlivé, takže proto to se snažíme měnit. Dále tady máme taky záchrannou síť pro regiony, eh, které eh, vycházejí z cíle konvergence, čili dříve byly před 5, pod úrovni 50, 75 průměru HDP. Čili je to nejenom tedy eh, bezpečnostní síť, ale také tady uvažujeme s úpravou míry, míry kofinancování. A nyní k těm k tomu kofinancování, k těm sazbám. My navrhujeme kontinuita, v podstatě kontinuitu se stávajícím systémem. Pokud se týče finančních nástrojů, to je otázka, která tady zaznívala opakováně, co můžeme udělat pro malé a střední podniky, jaké můžeme dát garance a tak dále. My v nařízení navrhujeme daleko širší přístup k finančním instrumentům, Eh, který, myslím, usnadní dostupnost a zejména malým podnikům umožní využívat eh, možnosti skrze naše fondy, které již máme. A očekáváme, že eh, množství peněz, které takto bude možno využívat, se zdvojnásobí až trojnásobí v blízké budoucnosti. Pokud se týče multifondových, vícefondových programů, já si myslím, že bychom měli mm, otevřít více příležitostí k integraci do budoucna, takže eh, budeme mít určitě více příležitostí pro více fondové eh, programy, když to nebude nic povinného. Eh, kdo si to bude přát, měl by mít možnost toho využít. Pokud se týče otázky Evropy 2020, v souladu s zaměřením na dosahování cílů, chceme, aby do budoucna se více zaměřovali na cíle strategie 2020. Co to znamená? Práce, růst a další cíle, které s tím souvisí. Ovšem, jak toho dosáhnout, to je na vás, na českých zemích, na regionech, abyste si nalezli řešení, Eh, jak dosáhnout eh, zaměstnanosti, sociální inkluze, růstu, energetický úspor, každý sám ve svém regionu a v české zemi. To bude velice důležitá část vyjednání a vyjednávání, eh, na která se chystáme. A také samozřejmě v těchto programech to bude hrát roli. Toto je přínos politiky soudržnosti v souvislosti se strategií 2020. A je to naprosto zásadní věc. To znamená, že říkáme, že Evropa nemůže plnit této cíle bez, bez lokální a regionální cílů. A já myslím, že o tom budeme muset diskutovat do budoucna ještě mnohem více. Dále, eh, pokud se týče té výkonové rezervy, to je věc, která se v posledních týdnech trošku eh, vyvíjela. Nyní zde navrhujeme mechanismus rezervy na národní úrovni Eh, prostě ponechávat určité peníze na programy, které plní své cíle na národní úrovni a eh, myslíme si, že toto je mechanismus, který eh, prostě mm, je obsahuje daleko více pobídek. Pokud se týče koncentrace, Samozřejmě, že nějaká koncentrace tady být musí, ale tato koncentrace prostě musí reflektovat různé úrovně rozvoje příslušných regionů. A z tohoto důvodu navrhujeme nižší úroveň koncentrace pro konvergenční regiony a také bývalé konvergenční regiony, čili ty, které vypadávají z tohoto cíle, či jsou už, eh, už nejsou pod 75%, takže eh, tady je třeba to upravit. Pokud se týče té poslední otázky eh, překreslení hranic, ty hranice, které my užíváme, jsou prostě stanoveny Eurostatem. Toto je otázka mezi statistickým orgánem a členským, členskou zemí. Je na členských zemích, aby si to s nimi eh, vyříkali. No a možná poslední eh, věc, to je ehm, přístup eh, napříč odvětvími. Eh, toto je skutečně nové nařízení a my zde právě ten eh, přístup napříč odvětvími a další, že my je opravdu posilujeme. To je mechanismus, kde je možné jednoduše propojovat všechny fondy na té lokální či regionální úrovni. Jsou to věci, které platí nejenom pro kohezní politiku, ale také pro rozvoj venkova a tak dále. Čili skutečně potenciál to má, ale je třeba, aby se to plnilo už přímo v regionech a obcích. Já bych vám chtěl ještě jednou poděkovat. Je to pro komisi nová zkušenost. Je to vlastně poprvé, kdy eh, podle Lisabonské smlouvy předkládáme návrh na úpravu politiky soudržnosti. To je ten nový legislativní proces a ten návrh byl také zaslán do národních parlamentů k projednání. My se těšíme na pokračování tohoto jednání. Děkuji mnohokrát paní Michal Schneider, který je nejenom z Bundestagu, ale také z výboru regionu na jednu, dvě minutky, doufám, Kali. Děkuji mnohokrát. Teď nehovořím ve jménu regionu výboru, ale ve jménu Spolkové rady. Byly také nějaké, pří, nějaké problémy s mým přihlášením, ale děkuji, že mohu promluvit. Rád bych se vyjádřil k dvěma bodům. Nejprve bych rád řekl, že Německá spolková rada eh, zveřejní velice obšírné stanovisko ke střednědobým příjmům a já jsem podnítil, aby to bylo co možná, dříve ne, eh, co možná nejdříve přiloženo a dálo a dáno k dispozici vašemu výboru. Eh, Němci v Bundestagu i v Bundesrátu jsou si zajedno, Eh, v tom, že návrhy eh, skutečně dostály výzvám. Vím, že se o tom diskutuje na nejrůznějších místech. Vím, že došlo k setkání Kozak, to znamená setkání Evropských výborů jednotlivých národních parlamentů, kde někteří eh, spochybnili koncentraci, ale musíme si uvědomit, že 72% prostředků mají do budoucnosti do těch nejslabších oblastí, to je takřka tři čtvrtiny. A to je tedy celkem 27 regionů, které opustí kritérium konvergence. A když zohledníme toto všechno, tak můžeme zcela jistě hovořit o tom, že návrhy komise se skutečně soustředí na ty nejslabší oblasti, tak jak jsme si to přáli. Avšak navzdory tomu, je třeba, aby i do budoucna kohezní politika, politika soudržnosti zůstala nabídkou pro všechny Kohezní politika může dělat, eh, učinit velmi mnoho, ale to se neomezuje pouze na ty nejslabší oblasti. Eh, je třeba, abychom vlastně umožnili všem regionům odstupněně se podílet, se eh, moci účastnit na těchto programech. My máme ten problém, že dnešní konvergenční oblasti, které na základě pozitivního vývoje eh, leží nad tím Prahem 75%, to je vlastně 11 regionů phasing in, pardon, phasing out, opravuje se pan řečník, a my se domníváme, že německé země, ale také e, německý spolkový sněm i spolková vláda se domnívají, že tyto regiony by na určité období, mezi období měly dostat možnost určité podpory. Tady se kritizovalo, že ten cíl těch meziregionů, že se to týká všech těch regionů mezi 75 až 90 ale na to pohlížejí i německé země kriticky, protože se domníváme, že tady by se natrvalo zřídil nějaký nový eh, cíl pro podpory, kde není možné přesně rozpoznat, v čem se to liší od současného cíle v oblasti rozvoje konkurenceschopnosti. A proto my se domníváme, přechodné podpory, ano, pro dnešní konvergenční regiony s dvou třetinovou úrovní dnešních podpor, ale velice pečlivé zvážení zavedení těch meziregionů. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát, vážené kolegyně, vážení kolegové. Tím jsme vyčerpali dnešní program. Ráda bych ještě Ráda bych vám ještě v pár minutách řekla, že se opět v tomto formátu sejdeme za rok. Včera jsme u nás ve výboru rozhodli, že bychom si přáli opět v říjnu příštího roku uspořádat takovéto setkání a doufáme, že tou dobou již budeme eh, na konci celého procesu vyjednávání regulačního rámce a také doufáme, že tou dobou bylo dokončena jednání o víceletém finančním rámci. Samozřejmě Eh, samozřejmě růst eh, přichází z měst, regionů, z malých a středně velkých eh, podniků, ale naším úkolem, naší povinností je zakotvit rámec, který bude napomáhat růstu a o nové investiční programy financované z politiky soudržnosti, je na, nové finan, nástroje financování, které mají začínat vlastně už od roku 2013, od začátku, proto je pro nás důležité načasování. A chci říct si, že nejenom z Evropské komise, ale také u nás eh, v Evropském parlamentu máme tady sekretariát, který se velmi bedlivě eh, znamenal vaše slova. Eh, už tady mám před sebou vytištěný zápis z části dnešního dnešního zasedání. Pokud nám někdo budete chtít eh, zaslat vaše vystoupení písemně, eh, budeme vám za to vděční. Domnívám se, že stojíme totiž teprve na počátku. Na počátku naší spolupráce, jak už jsem říkal úvodem, máte v rukou eh, žlutou a oranžovou kartu pro kontrolu principu subsidiarity, ale byli bychom rádi, kdyby tato karta nebyla často uplatňována, kdybychom dokázali mnoho vyřešit cestou jednání, mnoho závisí také na vás v národních parlamentech, jsou eh, ve vašich parlamentech i jiné výbory, které eh, se budou účastnit eh, rozpočtových jednání a spoleháme tedy na vás, na vaše aktivní zapojení u vás v rámci vašich parlamentů, ale také na vaši aktivní spolupráci s vašimi vládami, protože vlády často naslouchají národním parlamentům, proto také vaše pozice a váš vliv doma je velmi důležitý pro nás všechny zde. Ráda bych rovněž uvedla, už jsem to zmiňovala úvodem, v posledních dvou letech jsme eh, velmi pilně pracovali na přípravách na tato jednání, budovali jsme důvěru eh, s radou, s Evropskou komisí, eh, vypracovali jsme a odsouhlasili v plénu mnoho usnesení a také jsme se snažili zvyšovat povědomí mezi kolegy tady v parlamentu o přínosech politiky soudržnosti. Zároveň jsme ustavili zvláštní pracovní skupinu pro budoucnost politiky soudržnosti. Spolupracovali jsme s komisí, bylo to opravdu hodně práce. Také jsme ustanovili zpravodaje pro eh, všechna nařízení, která komise přijala. Když návrhy komise přijala, máme zpravodaje eh, zastupující všechny hlavní politické skupiny. Z EPP to pan eh, Lambrecht van Nistelrooy, pan Albrecht a pan Joachim Celer. Eh, to znamená Nizozemsko, Polsko, Německo je zastoupeno. Eh, ze socialistické skupiny máme eh, pana Boštenáru z Rumunska a dále Marie Rigoen Perez ze Španělska a Konstance Královou z Německa. A za liberálů, z liberálů máme Eriku Manerovou z Finska. Mezi zpravodaji ale na každého zpravodaje potom také připadají stínoví zpravodaje ze všech ostatních politických skupin. Takže pokud někteří z vás byste raději spolupracovali s zástupci své vlastní politické rodiny či strany, eh, můžete u nás ve výboru pro eh, regionální rozvoj eh, se obracet na kolegy z vaší, s vaší politickou příslušností. To je také možná cesta spolupráce. Dále veškeré informace jsou dostupné na našich webových stránkách, tam naleznete vše potřebné a na příští schůzi za měsíc proběhne již první výměna názorů o budoucím regulačním rámci, takže je nám zřejmé, že nás čeká mnoho práce, ale jsme připraveni se do ní pustit a doufáme, že eh, společně tedy, že se na vás můžeme spolehnout a že společně to zvládneme, eh, protože eh, výzva zajistit růst v Evropě, má jediné možné řešení to společné evropské združení zdrojů, združení našich zkušeností, expertízy a vzájemná spolupráce. Jistě přispěje i ta recepce eh, za dveřmi našeho sálu. Eh, tím bych ráda tady eh, odročila tuto schůzi. Také chci říci, že po Polácích, kteří zvedou velmi dobře, nás čeká dánské a kyperské předsednictví takže také využijte příležitosti možná eh, pobavit se s kolegy z těchto příslušných parlamentů. Ještě jednou vám mnohokrát děkuji, že jste k nám přijeli a eh, těším se na úspěšné rozvíjení této dobře započaté spolupráce v příštím roce. Děkuji, končím tuto schůzi.